Is it now working? All right, very good. Tak eh, dá se, že už to funguje, ano. Že, tak já začnu znovu. Kolegové, tak především eh, zahajuji náš první, naše první zasedání. Eh, je to první v druhé polovině našeho mandátu a když už je polovina ledna pryč, tak přeji vám všem šťastný nový rok a všechno nejlepší do roku 2017. Prvních pět bodů na dnešním programu se týkají volby předsednictva našeho výboru. V současné době já funguji eh, jako odcházející předseda, tedy provizorní předseda eh, tohoto výboru. A jak je tradicí našeho parlamentu, předseda tomuto zasedání nikoli věkově nejstarší, ale eh, odstupující předseda. Takže eh, jako provizorní předseda prohlašuji tuto schůzi za zahájenou. Prvních pět bodů se bude týkat ustavení nového předsednictva výboru. A budeme postupovat takto, jako prvního volíme předsedu a poté prvního, druhého, třetího a čtvrtého místo předsedu v tomto pořadí. Bylo mi řečeno, že se dnes budou hlasování účastnit eh, náhradníci, členové, ne plnoprávní členové a náhradníci. Připomněl bych, že je třeba, abyste měli každý svoji hlasovací kartu eh, pro účely elektronického hlasování. Přeje-li si někdo nějakou změnu nominací nebo novou nominaci, tak prosím eh, je třeba eh, informovat v tomto smyslu sekretariát před zahájením volby. Dobře, takže jako prvního budeme volit předsedu. Tak eh, já jsem eh, se pokusil spočítat, eh, kolik nás zde je. Kvórum je 11 členů výboru. A eh, sledávám, že je nás tady více než 11. Je nás tady 27. Pro volbu nového předsedy je třeba, aby politické skupiny anebo tři členové výboru INTA předložili návrhy. Kandidáti musí zajistit to, aby předložili své prohlášení o finančních zájmech. Pokud vím, tak eh, myslím, že se hlásí zastupce SAD jménem své skupiny navrhuji pana Langel, Langena eh, jako předsedu eh, této, tohoto výboru. Ano, děkuji. <laughs> Eh, vidím, že není zde nikdo další, žádná další nominace. Já tedy tuto nominaci akceptuji. A prohlášení o finančních zájmech jsem předložil. Další kandidáty nemáme, žádné další nominace, což znamená, že v souladu s článkem 201 eh, eh, můžeme eh, volit formou aklamace. Pokud si přejete, můžeme to tak udělat. Thanks a lot. Děkuji vám za podporu. Já tedy eh, se budu i nadále snažit eh, být inkluzivním předsedou tohoto výboru, reflektovat názory a zájmy eh, všech členů tohoto výboru a snažit se tedy o co nejlepší eh, výsledky, legislativu a obchodní smlouvy. Děkuji vám tedy. A nyní budeme volit místo předsedy. A opět eh, budeme postupovat podle článku 208. A musím říci, že ve článku 208 eh, chceme tedy reflektovat také genderovou a geografickou eh, geografickou diverzitu, čili už prosím žádné německé nominace. Tak a nyní prosím o vaše nominace na prvního místo předsedu dám slovo koordinátorovi EPP. Pane předsedo, blahopřeji vám eh, k znovu zvolení a já tady chci navrhnout pana kolegu Viklera, eh, eh, který se osvědčil v této funkci v posledních dva půl letech. A pardon, já jsem možná trošku přeskočil. A Chtěl jsem tedy navrhnout eh, kolegu Saifio. Já, paní, paní Saifi, tedy eh, já se. Souhlasíte s touto nominací, paní Saifi? Eh, jiné nominace nejsou, takže opět navrhuji aklamaci. Eh, paní Saifi, prosím, přidejte se tady ke mně za předsednický stůl. A nyní přecházíme k volbě druhého místa předsedy. a já bych prosila nyní za paní Hautala za eh, zelené o nominaci. Ano, děkuji vám. Eh, všem tedy blahopřeji, eh, vám a paní Saifi. Moje, můj návrh je Janek Žado na místo druhého místo předsedy. Pan Žado tady bohužel není. Děkuji. Pan Žado tuto nominaci přijal písemně. E, prosím, nějaké další nominace? Není tomu tak. Takže opět můžeme ho zvolit aklamací. Takže z druhý místo předsedou byl zvolen pan Žado. Blahopřejeme. A nyní e, třetí místo předseda. A opět e, prosím o nominace a dávám slovo e, zástupci EPP. Tak já bych nyní skutečně rád navrhnul opět kolik Winklera jako třetího místo předsedu. Takže Nominován je Julius Winkler. Souhlasíte, pane Winkler, s touto nominací? Ano, děkuji. Další nominace? Není tomu tak. Takže navrhuji opět zvolení aklamací. Pane Winklere, prosím, přidejte se k nám za předsednickým stolem. A ještě čtvrtý místo předseda. <clears throat> Opět prosím o nominace pan Champo. Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji vám eh, k triumfálnímu návratu do eh, pozice předsedy. Já bych chtěl jmenovat pana kolegu eh, Jana Zahraděla, který už v této pozici sloužil, bývá zde přítomen často a má rád rokovou hudbu, čili já bych ho doporučil na eh, místo čtvrtého místo předsedu. Děkuji vám. Pane Zahraděle, souhlasíte s touto nominací? Ano, děkuji. Eh, jsou zde ještě další nominace? Není tomu tak? Takže opět eh, aklamací můžeme zvolit pana Zahradila. Pane Zaraděle, jste zvolen čtvrtým místopředsedou výboru ENTA. Prosím, přidejte se k nám za předsednickým stolem. the bureau is now completed, and we can jump to our normal agenda. Takže tím máme eh, zvolené kompletní předsednictvo a můžeme přejít eh, k běžnému programu. Ještě jednou eh, děkuji vám za podporu. Jde o prakticky totéž předsednictvo jako v první polovině našeho mandátu myslím, že naše spolupráce fungovala celkem dobře a e, že pracujeme, nebudeme pracovat, pracovat nadále v zájmu výboru INTA. A nyní zde máme návrh programu e, zbývající části zasedání. Jsme u bodu číslo 6 a to je přijetí pořadu jednání. Není-li námitek, navrhuji schválit tuto, tento pořad jednání. Námitky nevidím, tedy pořád jednání je schválen. Bo číslo 7. Schválení zápisů ze schůzí našeho výboru z, minulého, z minulých měsíců. Zápisy se považují za schválené, nejsou-li podány připomínky do konce Eh, běžícího zasedání. Budeme tedy i tentokrát eh, postupovat takto. A nyní bod číslo 8, sdělení předsedy. Takže eh, máme plný program pro dnešní den a program obsahuje několik zajímavých bodů. Jednak zde máme eh, debatu eh, s komisařem o eh, smluvě CETA, zítra hlasování o tomto tématu, poté debata o prioritách maltského předsednictví, debata o antidumpingovém řízení a Eh, v souvislosti s multilaterálními investici, tedy eh, s dvorem pro posuzování eh, multilaterální investic. Takže je to intenzivní náplň a já proto se omezím jenom na několik málo sdělení. Za prvé, pokračování mandátu generálního tajemníka VTO pana Aseveda. Já už jsem řekl, že eh, pan Svedo usiluje o obnovení mandátu. Eh, termín pro návrhy dalších kandidátů eh, byl 31. prosinec loňského roku a nedošlo k dalším nominacím, takže je velmi pravděpodobné, že pana Sevedo zůstane generálním tajemníkem Světové obchodní organizace. Dále bych chtěl upozornit že jednání TTIP v současné době, jak víme, nepokračují, ale obě vyjednávací strany ještě na konci mandátu prezidenta eh, Obamy a eh, USTR předložili společný bilanční dokument, který je ve, veřejný od 17. listopadu, od 17. ledna. Je tam eh, seznam toho, co bylo dosaženo, čili mm, můžeme tady vyhodnotit, co se podařilo a co ne. Dále zde máme novou studii ITC o možných bariérách eh, v obchodu, čili já myslím, že z toho můžeme čerpat v naší práci. A dále bych chtěl ještě sdělit, že ve čtvrtek První, tedy dohoda o eh, eh, vládní v prvním čtení eh, s radou o těch textilních kvotách, jsem, že to bylo sváleno tedy. Čili tolik moje zprávy a teď se dostávám k bodu číslo 9 a já zde vítám paní komisařku Masrémovou k tomuto bodu. Kolegyně, kolegové, pokud se týče dohody CETA, my jsme v cílové rovince. Debata o této dohodě eh, byla parlamentem intenzivně provázena a chtěl bych připomenout, že eh, naše monitorovací skupina se v posledních dvou letech sešla 12krát, to je velmi intenzivní práce. Zde na výboru ENTA jsme devětkrát vedli diskusy s různými zainteresovanými stranami. Pořádali jsme tři workshopy k různým aspektům smlouvy CETA. Dvakrát jsme vyslali delegaci do Kanady, abychom si vyjasnili i podrobnosti. a také jsme absolvovali debaty s národními parlamenty, což vlastně bylo poprvé. To znamená, že jsme eh, také názory našich domácích parlamentů mohli zohlednout, zohlednit. Eh, taky máme dva právní posudky a Posuzovali jsme také soulad eh, s evropskými eh, dohodami, to je mm, eh, od Evropského soudního dvora. Máme zde také 31 různých prohlášení také k této dohodě CETA. Čili to znamená, že těmito kroky jsme se vlastně blížili k dosažení dohody CETA a de facto i parlament eh, přispěl tedy svým dílem eh, k vedení těchto dohod. Je třeba říci, že tedy ten eh, nový, ten starý instrument ASTS se také díky nám nahrazuje novým nástrojem, a to znamená, že tady vyjasněný třeba princip předběžné opatrnosti nebo eh, mm, zvláštní přístup eh, k chráněným eh, oborům, dále také zajištění práv pracujících. Máme tady osm různých norem, které byly ratifikovány. Je to všechno naše zásluha. Na základě diskusí s národními parlamenty, kolegyně, kolegové, a také našich diskusí interních, jsme se soustředili zejména na tři oblasti. Jednak eh, to byl ten smíšený výbor CETA a jak tento smíšený eh, výbor eh, zapojit do demokratického procesu, čili včlenit do demokratického procesu. A eh, chtěl bych eh, k tomu poznamenat, že i u dalších smíšených výborů eh, je zvykem informovat parlament. To znamená, že my máme přístup ke všem dokumentům těchto smíšených výborů a také k jiným smlouvám máme přístup, nicméně spolupráci je možno zdokonalit, zlepšit. A jak víte, já a pan Brok nyní s radou a s komisí jednáme o interinstitucionální dohodě, kde tato otázka by se měla explicitně znovu projednávat. Společně jsme se obrátili na radu, čímž jsme vlastně tu otázku nastolili přejeme se, aby smíšené výbory byly eh, de facto demokraticky lépe zakotveny eh, v souvislosti se všemi smlouvami. Eh, otázka je vlastně právě to zapojení těchto smíšených výborů do demokratických struktur Rady a parlamentu. Druhá věc se tedy eh, týkala toho prohlášení 36, kde jde o další eh, vývoj v otázce investičního soudního dvora, zejména o volbu soudců a soudkyň. Domnívám se, že bychom měli zde použít stejný model jako v případě Evropského soudního dvora, to znamená, že i zde my jako parlament bychom měli být zúčastněni. A ještě eh, třetí otázkou bylo to, jak eh, zabezpečit možnosti prosazování, eh, odstraňování případného porušování práv pracujících a i e, zde tedy jde o to, abychom měli nějaký harmonogram, jak vlastně tyto e, závazky e, také prosadit. Čili to jsou tři aspekty z diskuse, ke kterým se jistě dostaneme i dnes a já jsem rád, že zde je paní komisařka a dávám jí slovo. Děkuji, děkuji pěkně, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne, šťastný nový rok vám přeji všem a zároveň samozřejmě panu předsedovi i všem místopředsedům blahopřeji k, ke zvolení které proběhlo těsně, než jsem mezi vás přišla a těším se, že budeme spolupracovat stejným kvalitním způsobem jako do posud. Asi nebudu přehánět, když řeknu, že stávající doba je nesmírně nejistá, obtížná. Máme důležitého partnera, který částečně ale z mezinárodní scény trošku stahuje, hovoří více o protekcionismu a o určitém uzavírání se do sebe. A pro nás je ale velice důležité si uvědomit, jak obchod je důležitý. Chceme, aby jsme měli kvalitní dohody, transparentní, udržitelné ve prospěch našich občanů a životního prostředí je důležité, abychom drželi společně s partnery, kteří mají stejné názory jako my a abychom zajistili, že tyto dohody jsou funkční a kdo by mohl být lepším partnerem než Kanada. Nejenom, že je to důležitý ekonomický partner, bilaterální obchod, který představuje 1 trilion eur a asi 400 miliard eur v přímých investicích. Je to partner, se kterým sdílíme mnoho hodnot, otevřená demokracie, právní stát, inkluzivní, tolerantní společnost, systém zprávy a řízení, který chrání své občany, veřejné služby, veřejné záruky v oblasti ochrany spotřebitele i zdravotnictví. Je to partner v mnoha dalších oblastí. Klima, klimatické změny, globální záležitosti. Kanada s námi dílí přesvědčení o tom, že investice a obchod nám mohou pomoci našim lidem nabídnout prosperitu, příležitosti, pracovní příležit, pracovní místa a zároveň reagovat na globalizaci, nebýt pouze nějakým pasivním prvkem. Pan předseda hovořil o dlouhých rozpravách a já jsem ráda, že u některých těchto rozprav jsem byla osobně o výhodách obsahu této dohody s Kanadou. Jestli dovolíte velice stručně, se tomu budu věnovat a poté ještě těm třem věcem, o kterých jste se zmínil, by pan předseda. Pane předsedo, ano, čili 500 milionů eur zajistíme našim exportérům tím, že okamžitě zrušíme cla především malým podnikům pomůžeme vytvoří to nové příležitosti. Zároveň budeme podporovat tímto způsobem vysoce kvalitní eh, naše produkty. Taleče v Torontu například se budou eh, moci těšit stejným produktům jako my v Evropě a dále je to export Eh, který se týká 11,5 miliardy eur globálně ohledně geografického označení a ochrany. Kanada rovněž otevřela veřejné zakázky od eh, IT systému až po oblasti obchodování našim podnikům a my samozřejmě budeme postupovat podobně. CETA je moderní dohodou, zjednodušuje telekomunikační služby, inženýring, architekturu, lodě naše společnosti budou moci investovat eh, jistějším způsobem, dále nalézat pracovní příležitosti a naši výrobci budou moci poskytovat doplňkové služby a i poprodejní služby. V rámci této dohody jsou čtyři základní záruky. Tyto záruky zůstávají v oblasti zemědělství, a to u nejcitlivějších produktů. Tam cla například budou u vajíček nebo například u drůbeže. Dále zde máme zásadní reformu v oblasti našich investic, pokud jde o spory v rámci tohoto systému investičních soudních orgánů. Vím, že mnoho vašich členů nás podporovalo v tomto ohledu. Probíhalo několik výměn názorů, které umožnily vytvoření tohoto systému. Tento nový investiční soud je jiný než ten, který byl ve smlouvě v minulosti. Vláda bude moci regulovat tento proces, procedura bude transparentní, budou tam veřejné soudy, kvalifikovaní soudci a samozřejmě etický kodex a transparentnost. Toto je pouze první krok. Naše spolupráce s Kanadou byla kvalitní v minulosti a proto se těšíme na globální spolupráci a multi um, straný soud. Já jsem se vrátila z Davosu, kde jsme měli schůzky s ministry ze 27 různých zemí. Diskutovali jsme na toto téma, mnoho zájmu zde bylo eh, nastoleno, mnoho zemí se těší na spolupráci v rámci tohoto systému do budoucna, tomu se budu ještě věnovat. Dále je to jsou to veřejné služby, které zůstanou veřejné. Evropané budou rozhodovat sami pro sebe, jak chtějí ve oblasti vzdělávání, vodohospodářství, postupá nebo zdravotnictví. Regionální, národní, místní orgány na straně Kanady rovněž se mohou v této oblasti věnovat veřejným službám, nebude zde potřeba uh, nějaké mnoho znárodňování a tak dále. A rovněž je zde možnost ve veřejném zájmu regulovat na všech úrovních, pokud jde o ochranu životního prostředí, sociální ochrany, spotřebitelů nebo podpora kulturní rozmanitosti. Nedávno jsme obdrželi mnoho otázek z vašeho výboru, ale i jiných výborů ohledně dohody CETA. Je to přirozené, protože se blížíme k dokončení celého procesu. Vy jste obdrželi mnoho otázek i ze strany vašich občanů, které zde zastupujete. Proto dovolte, abych objasnila tři body, o kterých jsme v posledních několika týdnech hovořili nejvíce. První věc. Společný výbor, smíšený výbor, rozhodovací pravomoce a role Evropského parlamentu, o to se pan předseda zmínil. Chci velice jasně říct, že v této dohodě není nic, co by umožnilo, aby tento smíšený výbor obcházel nebo odkláněl se od požadavků evropských smluv, pokud jde o roli a supervize Evropského parlamentu. Nemůže unilaterálně rozhodnout o změně eh, této dohody. Celý proces bude stejný jako u ratifikace dohody, to znamená návrh eh, komise dále Eh, je to rada, pokud je o podpisy a souhlas Evropského parlamentu, ty texty nemohou být změněny bez vašeho zásahu. Rozhodovací pravomoce tohoto výboru, pokud jde o přílohy a protokol a jejich změnu, ty jsou omezeny, nemůže například měnit určité výjimky v oblasti ochrany veřejných služeb, a jediné rozhodnutí, které mohou udělat, je pokud je zde konkrétní ustanovení v této dohodě, které expresivně Eh, tomuto výboru dává tuto pravomoc a samozřejmě obě dvě strany s tím mohou, musí souhlasit. Komise samozřejmě nebude moci zasahovat, pokud nebude mít jasné pravomoce a konkrétní rozhodnutí na straně EU. Tam, kde tento smíšený výbor by vyžadoval změnu do legislativy, tak my neumožníme, aby k tomu došlo, aniž by jsme proběhly veškerým tím interním procesem, do kterého budou moci zasáhnout i představitelé Evropského parlamentu. A dále je to bezpečnost potravy zda tento výbor může udělat nějaké rozhodnutí, které by znamenalo snížení standardů. Ne, nemůže. EU, celá EU, musí, může rozhodnout o tom, jakou úroveň ochrany by měli mít naši občané, pokud jde o rizika v oblasti potravin. Samozřejmě Evropský parlament bude hrát plnou roli v tomto ohledu. A dohoda CETA to nebude moci měnit ani v rámci rozhodnutí tohoto smíšeného výboru a netýká se to pouze bezpečnosti potravin. My jsme věnovali velikou pozornost na evropské straně i kanadské straně možnosti chránit naše orgány, pokud jde o regulace ve veřejném zájmu. Někteří z vás hovořili i o možnosti odložení dohody až po interinstitucionální dohodě o lepší legislativě. To ale nebude zapotřebí, protože ať už je výsledek těchto jednání jakýkoliv, budou představovat základ naší práce v rámci CETA dohody do budoucna. Role parlamentu bude eh, přesně odrážet to, jak to bylo dohodnuto nebo bude dohodnuto v této meziinstitucionální dohodě do budoucna. Vím, že pan předseda Lange se zapojí a zapojuje do této diskuze, takže vás bude informovat. V tomto kontextu skutečně již implementujeme naše závazky na základě stávající rámcové dohody, tam, kde INTA již má veškeré členské stá- veškeré dokumenty, které jsou důležité ze strany jednotlivých členských států. Já jsem 6,5 roku pracovala v Evropském parlamentu, vím, jak je to důležité a kolik tlaku je na vás vyvíjeno v tomto ohledu. Proto jsem reagovala detailně, podrobně v dopise, které, který byl zveřejněn na webových stránkách Evropské komise, pan Mojsa, mi eh, poslal tento dopis, a jsem na to reagoval, můžete se na to podívat. Dále jsou to ty aspekty investičního soudu. My zde hovoříme o základu tohoto mm, soudního systému, etický kodex, první stupeň, odvolací stupeň a tak dále. Smíšený výbor bude implementovat tuto dohodu, podílet se na tom a zajistí její zprovoznění. Váš parlament hrál důležitou roli při tvorbě tohoto systému a já jsem si toho vědomá a vděčná za tento příspěvek do budoucna Vám slibuji, že parlament bude mít možnost plně diskutovat o těchto záležitostech ještě předtím, než budeme v této věci dále pokračovat. Pokud budeme muset upravit tyto texty v tomto ohledu nebo nějaké jiné institucionální změny budou muset samozřejmě sledovat Eh, princip nebo proceduru, která je obvyklá a parlament to bude muset schválit. Pokud jde o výběr členů tohoto výboru, Evropský parlament by měl být zapojen. Já bych byla ráda, abyste navrhli kvalifikované členy, například nějaké bývalé soudce nebo mezinárodní soudce nebo jiné právníky s, kompet- s dostatečnými kompetencemi, budou teda členy tohoto výboru, který například bylo by to podobné jako role Evropského parlamentu, pokud jde o výběr soudců Evropského soudního dvora. Pan předseda Lanke mi poslal dopis v tomto ohledu a já jsem zveřejnila odpověď, detailní odpověď na naší webových stránkách. Třetí záležitost se týká procesu prosazování, pokud jde o tu doložku udržitelnosti, to je globálně zásadní záležitost, ovšem já se zaměřím pouze na CETu. Dohoda, která leží na stole před námi, hovoří o tom, že obchod a investice musí být udržitelné a musí respektovat eh, pracovně právně a environmentální požadavky. My samozřejmě chceme, aby to bylo komplexní, právně závazné a aby to bylo, byla určitá reference pro celý svět. Multilaterální dohody by nám to mohlo umožnit uzavět například pařížskou dohodu a udržitelné využívání přírodních zdrojů, například eh, ryb nebo dřeva. Dále to bude ratifikace mezinárodních pracovně právních záležitostí, kolektivní objednávání, platy, diskriminace a tak dále. Kanada nebude podkopávat nebo dělat jakékoliv výjimky, pokud jde o pracovně právní a environmentální požadavky. Bude to inkluzivní, transparentní mechanismus, který umožní zároveň řešení obchodních sporů. Naší prioritou je zajistit to, že bude implementováno efektivně. Čeká nás hodně práce, a musíme zajistit, aby jsme dosáhli plného potenciálu. Pan Šampan je novým ministrem v oblasti obchodu, se kterým jsem se již setkala, který je nesmírně zaangažován v celém procesu. Čili zapojíme do toho členské státy, Evropský parlament, dále občanskou společnost a budeme diskutovat o tom, jak dále rozvíjet tento systém. Debata již pokračuje, pokud jde o zlepšení tohoto mechanismu, včetně řešení sporu a o tom budeme dneska rovněž hovořit, pokud jsem to správně pochopila. My chceme, aby jsme samozřejmě se do toho zapojili, co možná nejrychleji, pokud jde o nová ustanovení v oblasti udržitelnosti. To bylo potvrzeno i na posledním summitu na nejvyšší úrovni mezi EU a Kanadou. Toto je příležitost. Kanada je tím správným partnerem pro nás v tomto ohledu. Jakmile bude CETA provizorně již implementována, okamžitě zahájím rozsáhlé diskuse se všemi zúčastněnými partnery, včetně Evropského parlamentu tak abychom mohli i tuto možnost revizní doložky ještě vylepšit. Samozřejmě, že jsme využili naše zkušenosti, zároveň kritiku, argumenty, zkušenosti jiných států v tomto ohledu a doufáme, že tato revize proběhne již před létem, tak aby naše interní diskuse mohla rovněž být využita v rámci našich diskuzí s Kanadou. Dále je to výsledek této revize a ta širší rozpravy, která by tvoří příležitosti pro naše obchodní politiky a aby jsme v oblasti udržitelnosti mm, vypracovali další možné postupy, které se nebudou týkat pouze této dohody s CETO. Já jsem o tom rovněž informovala v otevřeném dopise, kde jsem reagovala na dopis pana předsedy. Čili toto je ekonomicky, ale zároveň geopoliticky důležitá dohoda, milí kolegové. Jistě budeme se snažit spolupracovat s podobně smyšlejícími partnery, budeme zlepšovat naši ekonomiku, ovlivňovat globalizaci a zároveň se snažit o svobodní, progresivní, transparentní obchodní možnosti a zajistit to, že veřejné orgány ve veřejném zájmu mohou do toho zasáhnout. Ti, kteří se na otevřený obchod založený na pravidlech, otevřené společnosti, demokratických hodnotách, my bychom v tom měli stát bok po boku. Kanada je jednou z těchto partnerů. Někteří naši partneři se odklánějí od těchto cílů, ale my se budeme snažit bojovat proti tomuto trendu, bojovat proti unilateralismu a protekcionismu. Pokud budeme mít silné obchodní svazky, politické svazky, tak toto strategické partnerství s Kanadou by mohlo být základem v rámci tohoto úsilí a měli bychom v něm pokračovat co nejrychleji. Čili doufám, že budete hlasovat pozitivně zítra. Já se těším i na hlasování na plenárce. A ještě jednou děkuji za tuto příležitost vystoupit ještě předtím, než budeme mít diskuzi a hlasování. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Paní komisařko, a já si myslím, že se znovu ukázalo, že tady ze strany komise Eh, vyvstaly ještě dodatečné povinnosti, eh, pokud je o výběr eh, soudců a soudkyní, potom co se týče provádění práv zaměstnanců a to je věc, která souvisí s evropským přístupem. Ještě jednou vám děkujeme a budeme společně na tomto pracovat. A já bych nyní chtěl eh, požádat eh, zpravodaje a potom stínové zpravodaje a potom eh, tady máme celou řadu kolegů, kteří se přihlásili. Já vám nedám žádnou řečnickou dobu, ale doufám, že se vyjádříte stručně a že to bude tak okolo dvě minuty, okolo dvou minut, pan Pabrix. Thank you, chairman, madam Děkuji, Pane předsedo, paní komisařko, děkuji vám za eh, velice otevřené a přímé eh, popsání toho, jak eh, se to vyvíjelo v posledních dvou letech. Tak já bych začal od konce. Především chci připomenout, že pokud chceme mít lepší vztahy Eh, s partnery naladěnými mentálně stejně jako my, tak toto je ta eh, pravá dohoda, ten pravý typ dohody. A eh, jestliže bychom nedůvěřovali Kanaďanům, pak otázka je, jestli potom můžeme věřit sami sobě. Čili tady musíme říci, ano, tady nemá smysl tam diskutovat. Pokud se týče obsahu, tak já bych ještě jednou rád zopakoval ty odpovědi, které se objevily v dopisech eh, paní komisařce. Eh, byly tady otázky, které se mnohokrát předtím už debatovaly. Eh, za prvé, ten společný výbor, to je skutečně výborná instituce, která může zabránit různým neshodám, ale zároveň bude působit jako pojistka, že nenastanou změny, eh, nebo že nemohou odtud vzejít změny eh, v legislativě EU. V podstatě eh, všechno to, na čem nám záleží, se také bude, bude sledovat tento výbor. Eh, další věc, eh, během tedy debat eh, o této obchodní dohodě, my jsme dospěli k návrhu, který dále pokračovější a parlament a rovněž občané musí říci, koho zvolit a o čem toto bude rozhodovat, toto těleso. Každopádně nesmí být nějak podkopány naše důležité zájmy, jako je kvalita, sociální otázky a podobně. Já také jsem přesvědčen, že všechny tyto otázky, které zde byly projednávány dříve, eh, dostaly dostatečné odpovědi a také já bych eh, řekl, že bychom prostě už tuto debatu měli uzavřít a zítra hlasovat. A myslím, že eh, budeme mít opravdu širokou debatu ještě na plénu v únoru. Eh, doufám, že to uzavřeme a ukážeme, že Evropa zůstává tedy eh, otevřená, otevřená také obchodu. Děkuji paní komisarce, děkuji panu Petričonemu, děkuji také našemu staronovému předsedovi a myslím, že tady můžeme potvrdit to, co jsme slíbili jak kanadským eh, kolegům, tak také sobě samým. Děkuji, pan Sovi Mojsa. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce a eh, také eh, jejich opravdu promptním reakcím také na naše otázky. Jejich odpovědi myslím, tady opravdu eh, dali, prostě ty odpovědi vyřešili tady to, co bylo dosud eh, sporné. Myslím, že skutečně se vyjasňuje a výsledky v tomto procesu dosažené jsou velice dobré. Eh, ten vlastní text ani přílohy Eh, té dohody nemohou eh, být upravovány v tím mezinárodním eh, výborem, to musí učinit strany. Čili tady to máme teď garantované a já jsem si jistý, že cokoliv bude rozhodovat tento společný výbor nemůže být prostě jakýmsi obejítím toho eh, hlavního eh, tedy rozhodnutí. Mm, dostali jsme také jasné garance, že legislativa SPS eh, není možno ji tedy naředit žádným způsobem ze strany Kanady. Implementační pravomoce má komise, to zase jak si odpovídá zvyklostem v případě jiných smluv. A já osobně jsem uvítal, že zde máme eh, garanci eh, v podobě našeho právního systému, který rozšiřuje mezi domácí legislativou a mezinárodním legislativou, a sice, že EU zůstává suverénem podle mezinárodního práva a také rozhoduje, jakým způsobem si své mezinárodní závazky plní. To znamená, že eh, ta suverenita znamená, že eh, ne, nejsme nuceni přijímat eh, od kohokoliv legislativní změny. Ta role pro ten mezinárodní výbor je skutečně daná komisí o výboru soudců pro příslušný dvůr jsme už hovořili. Eh, také myslím, že bylo dobré, i kdybychom měli eh, tedy absolvovali ten eh, public brainstorming, pokud se týče sankcí a řešení sporů. No a závěrem bych řekl, že tento parlament a skromně musím říct také naše politická skupina je jakýmsi hnacím motorem Eh, obchodní politiky EU a já mohu doporučit kolegům jedině to, aby podpořili ETU a aby na INTA v hlasování zítra hlasovali pro. Děkuji, pan Campbell. Eh, pane komisaři, pane předsedo, dámy a pánové, ano, já jsem velice rád, eh, že CETA už je na dosah po Eh, všech těch zdrženích a podobně. Eh, každopádně my plně podpoříme hlasování zítra ve výboru a také eh, ve Štrasburku. Myslíme si, že všeho moc škodí, všechny námitky byly vyjasněny a mm, také Digitrade, které vyjednávalo naše připomínky, bral v úvahu. Chci říct jednu věc v CETA eh, není eh, žádná svoboda pohybu, eh, žádné příspěvky pro EU. Je to prostě dohoda o volném obchodu. Myslíte si, že by toto mohl být vhodný model pro budoucí partnerství mezi Velkou Británií a EU, případně pro další partnery? Ano, je to velice moderní dohoda a myslíme si, že eh, to v podstatě eh, vstupuje, eh, vstupuje tady do hry, že Kanada má stejnou královnu jako <laughs> Velká Británie. A vůbec legislativně jsme si poměrně blízci. Mě by zajímalo, jestli byste se mohla tady k tomuto nějakým způsobem vyjádřit. Děkuji, Marie Tišák. Děkuji. Děkuji paní komisařce a e, děkuji také jejímu týmu za e, tento maraton, který se blíží k závěru. Jsem velmi ráda, že e, ano, tady těch sedm let opatrného vyjednávání, že tady konečně vede k nějakým výsledkům také to, co jste řekla na začátku, eh, svět a EU a transatlantické vztahy se nacházejí v době zkoušek. Eh, tady to si eh, musíme uvědomit, že vlastně ta otevřený charakter našich společností, ekonomika možná také smýšlení, to teďka o to jde. Myslím, že my nepotřebujeme takovou trampovskou obchodní agendu, ale eh, spíše tady je to eh, agendu, eh, tak jako máme teď, čili takovou, kde je místo pro evropské hodnoty, standardy a podobně. Umožňuje nám to, abychom si modernizovali společně systém obchodu založený na právech a systém obchodu mnohostranného. Myslím, že nemáme žádného lepšího spojence, než jsou Kanaďané, eh, pokud chceme eh, pokud chceme tedy vzdorovat těm výzvám pro tu naši eh, otevřenost a tak dále. Čili já si myslím, že Kanada a Evropská unie by měly stát bok po boku. A pokud někdo má ještě různé připomínky a další otázky, tak je třeba si uvědomit, že eh, bychom neměli ztrácet čas. A já tedy doufám, že zítra ve výboru a později na plénu eh, zde bude široká eh, centristická koalice. Ehm, jak řekl tady kolega ze socialistické frakce, je to práce mnoha lidí a byla bych ráda, aby to byl taky náš společný úspěch, aby tady nevzniklo rozdělení. Čili eh, já myslím, že je čas, abychom eh, se přiblížili těm výsledkům a mohli je oslavit. Děkuji, Anne-Marie Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče eh, CETA, tak eh, tady je důležitá otázka ohrožení demokracie. Já jsem už se o tom zmínila několikrát, já musím se vyjadřovat opatrně. Evropský parlament zastupuje evropské občany naše voliče a proto se musíme postarat o to, aby byly zohledněny zájmy evropských občanů, aby dostali na stůl bezpečné uh, potraviny a také, aby měli eh, dobrá pracovní místa a také, aby existoval právní stát. My jsme pracovali hodně, máme ještě před sebou velký kus práce, ale občané to tak nevidí. A mm, toto podkopává demokratické instituce. Evropský parlament eh, musí být eh, automaticky dotazán a my musíme zastupovat za zájmy občanů, životního prostředí, toto všechno musíme respektovat. Nemůžeme dovolit, aby se toto ovlivňovalo pouze firmami, společnostmi a neobčany. A protože tady existoval pocit, že pokud nebude rychle přijata CETA, tak mm, o, o hodně přijdeme, ale mm, samozřejmě já vím, že Kolegové zde zmínili důležité věci, třeba eh, pokud je o smíšený výbor. Já si myslím, že náš demokratický systém musíme doplnit pátou mocí. Eh, tady se jedná o to, že máme pátou moc a tu musíme eh, zohlednit. A samozřejmě i na to já nahlížím kriticky, to jsou ti lobbysté. 90% lobbystů pochází z ekonomiky. Jsou to hospodářské firmy a my nemůžeme přenechat CETu lobbystům. Eh, souvisí to také s otázkou řešení sporů. Tady toto bylo kritizováno z mnoha stran. Eh, sociální demokraté o tom také hovořili a tady otázku o řešení sporů. Je důležité, aby to bylo kompatibilní s evropským právem. My nevím, jak to bude fungovat. 150 e, tisíc e, e, reakcí jsme dostali během veřejných konzultací. 97 a tady tento nový soud to neřeší. Americké firmy mohou využít tento systém. Co se týče tedy interpretace, Eh, tady, eh, tady tyto výkladové nástroje nemají eh, žádný skutečný význam, pouze politický. Musíme se zaměřit na lepší legislativu a tak, abychom to mohli podpořit. Došlo k výměně osazenstva. Skákal je pryč, ale přišel, přišla paní Hautala a e, bude teď hovořit e, za svou skupinu. E, paní předsedkyně, určitě pro mě není otázkou, zda skutečně budoucnosti těch smluv by měly být ty. Promiňte, není zde, nemáme španělské tlumočení? Já mám problém s hlukem. Tlumočení funguje, ale je tam obrovský šum a nejsem schopná to vůbec poslouchat. A asi je nějaký problém v kabině. OK, please. Yeah, thank you. So, um... Děkuji. Takže eh, já nepochybuji o tom, že budoucnost volného obchodu to eh, má tu podobu těch eh, komplexních eh, smluv o volném obchodu. Musím nicméně připustit, že se pohybujeme po nezmapovaném území a proto musíme být velice opatrní. Chceme-li vstupovat do těchto smluvních vztahů. V tomto duchu jsem předložila pozměňovací návrh číslo 6, aby se proces ratifikace pozastavil a odložil o pět měsíců, protože si myslím, že Evropský parlament by měl Eh, využít eh, svých pravomocí, které má zejména pokud se týče vůči tomu společnému výboru. Já jsem velice ráda, že pan Mojzer eh, tuto otázku vznesl také a vy jste, paní komisařko, na, ně, na tyto otázky odpověděla. Ta odpověď mě utvrzuje v tom, že my jako parlament bychom se měli zabývat tou pravomocí tohoto společného výboru nebo smíšeného výboru eh, měnit eh, určité části příloh. A paní komisařko, vy píšete, že eh, Evropský parlament bude plně plnit svoji roli podle smluv, například v případě ekvivalence a podobně. Problém všem je v tom, že my jako parlament nemáme žádný, žádný dohled nad eh, změnami eh, těch eh, příloh. A mm, problém je v tom, že Evropskému parlamentu příliš dlouho trvalo, než vstoupil do implementace této dohody. A odstavec 40 je tedy o pravomocích parlamentu a právu například na informace. A rada bere tyto pravomoce eh, smíšeného výboru eh, velice vážně, čili tam rada chce hlasovat vlastně jednomyslně o všem tom, co spadá do jejich eh, pravomocí. Například Eh, to je prohlášení číslo 19 eh, k těm prohlášením eh, připojeným k dohodě, tak tam je v tomto dů, ale my prostě nemáme nic. Takže proč nenaplňovat interinstitucionální dohodu také v tom smyslu, že budeme mít silnější práva vůči tomuto smíšenému výboru? Děkuji. Senciana Begin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce za to, že jste přišla mezi nás. Naše pozice jako skupina je velmi jasná. My jsme o tom hovořili několikrát a přes záruky, které nám dáváte, tak CETA je pakt s ďáblem. Za prvé, protože CETA eh, je dohodou, která se zdá vyžaduje institucionální reformu. A zdá se, že to je věc, eh, kterou eh, podepsali velcí investoři a velké firmy a jsou tam ty ambivalentní doložky TTIP. Tam se to zastavilo, ale zdá se, že prostřednictvím CETA jsou tyto zájmy znovu prosazeny. A to, že eh, nadnárodní společnosti můžou čelit vládám, těm vládám, které půjdou proti jejich zájmům. Nejenom kanadské firmy, ale 80% amerických firm mají dnes filiálku v Kanadě a jako případ je T-typu nadnárodní společnosti, které se postaví eh, státům, tak eh, potom budou eh, stále bohatší a lidé stále chudší zemědělské kanadské firmy už se chystají, že proniknou na náš trh s, ho, eh, s masem plným hormonů. A eh, podle údajů, které máme, tak pouze osm eh, firm z Evropy se zúčastní transatlantického obchodu. A ty překážky, které mají, nejsou pouze byrokratické povahy, ale také kvůli distribuci, protože to jsou velmi odlišné trhy. Je to strukturální věc a CETA v tomto případě nepomůže malým rybám, malým středním a velk, eh, malým a středním podnikům, pomůže to ten velkým žralokům. A navíc, jak už bylo řečeno, tak eh, o CETě se nebude demokraticky hlasovat v parlamentech, bude se hlasovat v Evropském parlamentu, tak aby to mohlo prozatímně vstoupit v platnost konzultace ukázaly, že chtějí, že lidé chtějí, aby globalizace byla řízená, aby to nebylo regulováno, ale zdá se, že to nyní se ubírá opačným směrem. CETA byla upravená pouze na povrchu, ale ve skutečnosti je to pořád tím, co to bylo, a to je útok na demokracii a na životní prostředí. Proto stále my jsme nuceni eh, vystoupit proti tomuto, co nám tady ukládáte. Jarina. Děkuji, Maria Arena. D'abord, je voulais vous remercier, euh, monsieur le président. Nejprve dovolte, abych vám poděkovala, pane předsedo, za všechny ty rozprávy, které probíhaly, a za tu včerejší úcety, za váš čas. Ráda bych poděkovala i komisi za to, že vždycky reagovali na naše otázky, vždycky byli připraveni reagovat, odpovědi. Ta práce není samozřejmě jednoduchá modifikovat dohodu, která již byla Barosovou komisi a komisaře Guchtem samozřejmě již dokončená i ze strany pana Harpra za Kanadu, čili nebylo to jednoduché, ale je to samozřejmě ta změna toho systému ISDS, různé možnosti úprav, které jste, kterým jste prokázali opravdu velikou zaangažovanost. Ovšem, nyní, pokud jde o ten systém eh, sporů, tak vy jste říkala, že se že slibujete, že to bude kvalitnější do budoucna. To znamená, že tento dokument vlastně ještě není dokončen. Jedna ze zemí se například už hovořila o tom, že to nebude ratifikovat, konkrétně Belgie. Čili my vlastně budeme akceptovat tento dokument nebo zítra a tento dokument vlastně bude muset být změněn. V podstatě v oblasti investic to nebude ještě platné, protože je zde minimálně jedna země, která to nebude ratifikovat, která již to řekla a proto si myslím, že by bylo zajímavé získat více času, například pokud jde kompatibilitu ohledně jurisdikce. Například s dohodou se Singapurem jsme viděli, že soud s vámi nesouhlasil. To znamená, že jsou to takové smíšené dohody a tam skutečně je to problematické, komise tvrdila, že to není, že to sice s Kanadou není smíšená dohoda, ale politicky, aby jsme uspokojili radu, budeme muset nějakým způsobem z toho vytvořit smíšenou dohodu. Asi by bylo dobré, aby nám soud řekl, zda je to kompatibilní především u toho systému sporu, řešení sporu. A dále je to respekt pracovních, environmentálních principů, o, kterým se, o který se hovorila, že budou závazné, ovšem v současné době tato dohoda není závazná. Pokud chceme, aby to byla dohoda takové nové generace je důležité, aby jsme reagovali ta, no, i na nové výzvy do budoucna, například dohoda COP21 nebo účast na COP2 a 20 se tam ovšem není nic řečeno o tom, že by to byla závazná dohoda. Proto bych chtěla říct, že to není dohoda 21. století, není ještě dokončená, je to takzvaná old fashion dohoda, která nereaguje na naše potřeby. Pokud naše zemědělci manifestují zde před Evropskou komisí, proč? Protože chtějí, aby ty trhy byly regulovány. A to, co my děláme s touto dohodou a všemi dohodami do budoucna, budou znamenat deregulované trhy a proto bychom se se měli konečně probrat a skutečně reagovat na to, co naši občané od nás skutečně chtějí. Děkujeme. Paní Saifi má slovo. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste s námi před tímto důležitým hlasováním, které nás čeká zítra. Rovněž bych ráda poděkovala za to, že jste vždycky byla k dispozici pro naše dotazy, argumenty Evropského parlamentu. A ráda bych zúraznila ještě jednou to, že CETA je pro nás zajímavou dohodou, která přichází s příležitostmi, možnostmi, my jsme se několikrát obrátili na Evropskou komisi v tomto ohledu a získali jsme určité závazky z vaší strany u důležitých eh, principů. My chceme volný obchod, ale aby tam fungovala reciprocita a vzájemné benefity. Ráda bych zdůraznila, že pokud jde o obchodní dohody, o volný obchod, tak prostě nemůžeme ratifikovat smlouvu za každou cenu. Vždycky jsme tvrdili, že to nesmí ohrozit naše normy, hodnoty nebo veřejné služby či naše zemědělství. A nyní bych ráda vyjádřila své zneklidnění, protože v té rozprávě o CETě i u TTIPu jsme viděli, že veřejné mínění spochybňuje vůbec eh, obecně mezinárodní obchod. Stává se z toho velká rozprava. Tento víkend, všichni o tom jistě víme, proběhly různé demonstrace, manifestace v našich konkrétních městech a ta hlavní zpráva byla ne těm europoslancům, kteří chtějí hlasovat pro CETu. Čili já bych ráda řekla, že to je skutečně zneklidňující směr, kterým se vydáváme. My musíme tomu věnovat pozornost. A další otázka, jak to dneska uděláme, abychom nějakým pedagogickým způsobem mohli bez obecnou rozprávu o mezinárodním obchodě, vysvětlit, tak jak se o to snažíme, že ten růst pravděpodobně bude probíhat mimo Evropu, že my se nebudeme reformovat, nebo pan Trump přichází se svými deklaracemi, znamená to, že nebude mít tak privilegované vztahy s Kanadou, jako eh, to bylo eh, v minulosti, bude to nový protekcionismus. To jsou všechno nové otázky, které vyžadují po hlasování o této dohodě i to, jakým způsobem budeme moci pokročit v celé té záležitosti, jak budeme pedagogicky postupovat. Pan Šuster? Děkuji vám, pane předsedo. Určitě během uh, posledních dvou let jsme zlepšili tuto dohodu, to je bez pochyby, ale i já jsem toho názoru, že ještě nejsme u cíle. Potom uh, to, co se zlepšilo, to ještě není dostatečné. Například, co se týče ochrana investic, tak uh, tam uh, by se to mělo vyjasnit, pokud je o právní termíny. A potom jedna oblast, která je pro mě obzvláště důležitá, tak to je uh, kodex chování pro soudce a ten ještě není úplně hotový. Podobně to vypadá u práv zaměstnanců, tam neexistuje eh, pardon, o zam, eh, práv zaměstnavatelů, týká se to sankcí, to ještě není hotové a eh, Potom tam ta otázka předběžné opatrnosti není úplně vyloučena, například v otázce komunalizace nebo, nebo zestátnění. Takže to ještě důležité. Já samozřejmě důvěřuji eh, výboru a jako eh, eh, poslanec, než budu ratifikovat, tak bych chtěl vidět tyto informace, například co se týče těch sankcí a co se týče kodexu chování. To musí být ještě hotové. Obecně si myslím, že CETA Eh, si myslím, že eh, pokud je o eh, globalizaci, se týká dalšího, další liberalizace trhu, takže neoslabuje globalizaci a během posledních desetiletí jsme, myslím, nedokázali, abychom vyřešili environmentální otázky a to, co souvisí s globalizací a také jsme nevyřešili to, že globalizace přispívá k nerovnosti ve světě. Některé ty aspekty jsou tady zmíněny, ale není to eh, závazné. Eh, proto otázka eh, samozřejmě liberalizace je pořád v popřetí. A potom, co se týče geopolitického zdůvodnění, tak já si myslím, že není úplně dostačující, protože to, pokud to bude realizováno to, co bylo oznámeno, tak to bude mít špatné důsledky, pokud je třeba o Trumpa, eh, to se týče eh, těch, eh, to se týče protekcionismu a e, povede to jako k tomu, co bylo ve 30. letech e, minulého století. To samozřejmě nesouvisí úplně s tím, jestli CETA bude přijata nebo ne, ale prostě týká se to úplně jiné dimenze. Já si myslím, že my potřebujeme nutně nějakou debatu, jak budeme e, postupovat v případě těch dvou největších obchodních partnerů z Evropy mapou, to je eh, Čína a USA. A mm, jak je to s svobodnou ekonomikou, a o tom jsme dále diskutovat. I just decided that I... Vážený pane předsedo, já bych možná měl eh, dneska někomu věnovat takovou cenu. A to by měla být dohoda CETA Evropského parlamentu a já bych dal osobně šampanské jakémkoliv členovi našeho výboru, který přijde s novým argumentem buď pro nebo proti této dohodě CETA. A myslím si, že ten člověk by si to zasloužil, protože 31. srpna proběhla jedna eh, výměna názorů, potom 12. 10. 10. 11. další, 24. 11. ve Štrasburku další výměna s právní službou, 29. 11. další a dneska je to následná schůzka, dále to byla společná schůzka s Jury a 12 schůzek pracovní skupiny a dvakrát jsme byli v Kanadě. Čili proto si myslím, že pokud někdo přijde s novým argumentem pro nebo proti, si zaslouží šampanské. Jsem ale pro odložení, myslím, že bychom to měli ještě diskutovat, celou tu věc, podobně jako dnešní rozprava, je to součást celého tohoto procesu. Já nebudu opakovat všechny argumenty, tak jak to udělala paní komisařka, já jsem to udělala několikrát. Je to prostě úžasná dohoda a my to všichni víme. Především, když si uvědomíme, že to poskytne lepší tržní přístup eh, do Kanady, než například má i Spojené státy v rámci nafty. A dokonce Trump hovoří, že že e, se stáhne z nafty i TTP, tak to si myslím, že je to výborná příležitost a výborně je to načasované. My už jsme to řekli několikrát. Pokud to nebudeme schopni dotáhnout, tuto dohodu, tak jakou dohodu jsme schopni dohádnout? Myslím si, že to ale vyvolává otázky o toho, zda jsme otevření biznesu. Častokrát hovoříme, co si Japonsko myslí o Spojených státech nebo o Brazílii proto by nás nemělo zneklidovat to, co udělá Trump v mezinárodním obchodu, alespoň prostě my se sice zneklidňujeme, ale nemůžeme s tím nic udělat. Mohli bychom s tím ale něco udělat, pokud my bychom se do toho měli zaangažovat a nějakým způsobem změnit obchod. A způsob, jak to udělat, je ratifikovat tuto dohodu. Takže udělejme to mm, tak jak říkal kolega. Čili, čili jaká je ta cena, přál se pan předseda, je to šampanské, šampanské. Je to láhev šampanského. Bude to evropské šampanské, jelikož ano, bude to skutečně geograficky chráněné označení v rámci dohody CETA. Karen Gressle? Děkuji, pane předsedo. Eh, já vám, paní komisařko, děkuji, že jste přišla mezi nás. Je to velmi důležité, protože CETA je dohodou nové generace. A eh, samozřejmě je to eh, dohoda eh, do budoucnosti a ostatní dohody eh, budou nahlížet na tuto dohodu a budou se inspirovat. Samozřejmě tady prostor pro zlepšení, jsme na správné cestě, ale já si myslím, že ještě nejsme tak úplně daleko, abychom to mohli uzavřít. Jsou tady některé věci, které nejsou jasné, co se týče těch dopisů, které jsme dostali třeba od pana Langeho Eh, jsou věci, které nejsou jasné, například ten eh, společný výbor. To je potřeba posoudit, ale já bych se chtěla zeptat. Eh, samozřejmě tady došlo k výměně dopisu, zdali by nebylo lepší, aby toto jsme dali do závazného protokolu, což by se připojilo k této dohodě, aby se to zveřejnilo, aby to bylo mm, závazné. A já si myslím, že co se týče eh, těch eh, pochyb o, o, o regulatorních věcí, potom Joachim o tom hovořil, otázky investorů, ale potom otázka udržitelnosti, ale já si myslím, že tady je otázka eh, času potřebujeme čas na zlepšení a pokud si Eh, řekneme, že se to musí ještě ratifikovat v členských státech a že oni musí také přijít se svými pochybnostmi, tak já si myslím, že potom eh, je potřeba vyčkat, až to členské státy ratifikují. Já si myslím, že tedy potřebujeme více času. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní teda ukončíme seznám řečníků. Máme zde ještě sedm přihlášených pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, vám eh, poblahopřát jakožto nově starému předsedovi během příštího volebního období. Tady je potřeba si říci, že je tady mnoho názorů na zlepšení Mm, protože ty dokumenty, které máme, nestačí. Potom eh, si musíme uvědomit, jaká je politická eh, situace. Už se tady o tom eh, hovořilo, prostě posouzení, jak se vyjádřil Trump a my tedy úplně přesně nevíme, co můžeme očekávat a proto by asi nebylo úplně uh, rozumné, abychom se překotně uh, rozhodovali, pokud to nemůžeme to všechno posoudit. Eh, týká se to také třeba nafty, eh, toho, čeho jsme se obávali a eh, jedná se o americké firmy, které mají ceřiné společnosti v Kanadě. A potom takovéto firmy se mohou objevit na evropském trhu. Máme specifické dotazy. podle našeho názoru se tady v tom nic zásadního Eh, nezměnilo. Co se týče těch eh, regulatorních eh, korporací, tady se to nespřísnilo. Tady je ta otázka předběžné opatrnosti, tam to není ještě úplně jasně regulováno, pokud je o zaručení této zásady, aby, aby to, že se toto nestane v případě mm, vzájemnosti. A tady toto ohrožení pouze pořád existuje. Co se týká otázky řešení sporu, tak jsou eh, tady koncerny, kterých se to týká, mají tedy výhody eh, vůči těm eh, malým a středním podnikům. Investoři jsou tedy ve středobodu a nejsou ve středobodu zájmy pracujících. Ty zájmy pracujících nejsou zohledněny. Já si myslím, že mm, tady mnoho je ohroženo a tady Eh, je potřeba jednat rychle, eh, kvůli také Trumpovi. Jsou tady věci, které znepokojí občany. Eh, pokud jde třeba o otázku v Rakousku, tak lidé mm, potřebují cítit naději, pokud o tuto dohodu. Obrigado, presidente. Pan eh, Peria, eh, děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že tady tato obchodní dohoda s Kanadou eh, je velmi důležitá ze strategického hlediska pro Evropskou unii. V současnosti, kdy zažíváme období protekcionismu, ale také bez pochyby se jedná o, nový e, způsob konkurence ze strany našich obchodních partnerů. Pokud chce Evropská unie zareagovat vhodným způsobem na tyto problémy, tak e, nemůžeme to řešit e, izolací ani nějakým odkládáním. Evropský parlament musí být z to říci, že byl velmi náročný, pokud je o toto vyjednávání, a to protože vyslechl názory občanů. Ale Evropský parlament má také odpovědnost v tom smyslu a říci, že vyjednávači dosáhli dobrých výsledků, jak Evropská komise, tak eh, Evropský tým vyjednávačů, eh, který vedl eh, petičony, ale také kanadská vláda, především ta nová kanadská vláda. tato dohoda není jenom vyvážená, v mnohých aspektech je to pokroková dohoda a stanoví směr, jakým se můžeme ubírat v mezinárodním obchodu. Když to dnes uznáme, tak to je říci pravdu. A myslím si, že můžeme říci, že tato dohoda si zasluhuje důvěru našich občanů a proto si zaslouží, abychom hlasovali pro tuto dohodu zde v parlamentu. Thanks a lot, uh, madam Lula Sanchez. Děkujeme, paní Lula Sanchez. Gracias, señor Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás. Otázka CETA. Mně to připomíná uh, tu uh, pohádku té Andersonovy pohádky o nahém císaři. Vy e, prodáváte, že ty šaty císaře jsou zaměstnanost, rozdělení bohatství, že se zvýší environmentální a pracovně právní standardy, ale ty šaty to císaři vidíte pouze vy, protože když jdete na ulici, tak to nikdo nevidí ty šaty, ani odborové svazy, ani svazy malých středních podniků. E, nevidí ty šaty nevládní organizace, ani občané, ani zemědělci, více než tři tisíce obcí, ani na to takto nenahlíží výbor pro zaměstnanost tohoto parlamentu. Takže toto, co by eh, vás eh, mělo upozornit na to, co se tady děje, především eh, to, jak na to nahlíží výbor zaměstnanosti, tak to by s vámi mělo něco udělat, ale nedělá. Když si vyslechneme názor lidí, my posloucháme názor lidí a podle toho postupujeme. Já bych chtěla se obrátit na socialisty, eh, kteří hovoří o tom, že, jsme, eh, že jste přerušili tu velkou koalici, tak prosím postupujte podle toho, že socialisté také eh, posloucháte názor občanů. To, že se bude kriminalizovat protest, to, co jsme se tady vyslechli, to je velkou politickou chybou. A proč? Protože to nejvíce poškozuje instituce Evropské unie. A ten na a jak nás vnímají občané, protože my se nyní nacházíme v situaci, kdy lidé jsou velmi kritičtí vůči Evropské unii, jak nás lidé vnímají, protože jestli tedy lidi, lidé vidí, že jsme daleko nebo jsme jim blízko, protože ti e, voliči, ale i ti, kteří nebudou volit, tak to jsou e, naši e, šéfové. A ta pedagogika by měla být naopak. My bychom měli otevřít okna těchto eh, budov, kde je pořád ten stejný vzduch a měli bychom uh, umožnit, aby těm, kteří trpí těmi našimi politikami, tak aby nám řekli, co zažívají každý den. Uh, já si myslím, že eh, nejsme tady, abychom eh, odebírali pravomoce svrchovaným parlamentům ani my, a to je jeden z výsledků CETY. A pokud to budeme dělat, tak co uděláme, že dáme zase další argumenty těm, kteří chtějí rozbít Evropu. Já už končím. My v Evropě jsme eh, přesvědčenými Evropany, ale Evropané, kteří hájí práva občanů a životní předí. Zítra, pokud jde o můj hlas, nebude hlas proti obchodu obchodu, ani proti mezinárodnímu obchodu, ani proti mezinárodním vztahům, ale já budu hlasovat proti tomuto modelu, který poškozuje občany a který dává v popředí zájmy několika malých. Protože občané říkají, že se neobíráme dobrým směrem. Paní Rodríguez. Eh, děkuji, pane předsedo. Já už jsem to řekla, já nedostanu tu cenu, nedostanu tu lahev eh, šampaňského. Já si myslím, že CETA je dobrou dohodou, ale ve špatný moment. Já si myslím, že ta eh, vlajka proti škodlivým důsledkům globalizace, což je často důsledkem národních politik, které skutečně nebojují proti nerovnosti, proti rozdělení bohatství a proti udržitelnému rozvoji, Eh, tedy pro udržitelný rozvoj, takže se eh, hlasuje proti eh, globalizaci tím, že se hlasuje proti obchodní dohodě. Já si myslím, že klíčová otázka je, zlepší se obchodní vztahy, zlepší se podmínky, za kterých se vyrábějí výrobky a produkty služby? Ne. Ti, kteří pochybují, já vám rozumím, protože obchodní dohoda nikdy nebude ideální. Vždy tam budou otázky, které se dají zlepšit a vždycky tam bude odůvodněná pochybnost. Ale ty kroky, eh, kterými se ubíráme, jsou důležité, jakým směrem se ubíráme. A já z této perspektivy se ptám, je lepší, abychom měli eh, systém arbitrážen nebo mít nějaký investiční soud, který si vezme za vzor eh, soud Evropské unie, který soudní dvůr Evropské unie, o kterém nikdo nepochybuje, funguje, protože Kanada podepsala sedm nejdůležitějších úmluv Mezinárodní organizace práce. Je důležité nebo ne? Není přeci lepší, aby se zavázala Kanada s Evropskou uní, eh, tak abychom měli veřejný tribunál pro investice. Já si myslím, že to je dobré. Uh, v současnosti v těchto tak obtížných dobách, eh, protože se stále zintenzivňuje protekcionismus a populismus, tak já zde hájím Evropskou unii. Evropskou unii je potřeba hájit právě v tento moment. My musíme pokročit v těchto našich hodnotách a Pomocí této dohody pokročíme jako předu a takováto dohoda bude vzorem pro eh, udržitelný rozvoj, kde musí být zahrnuta tato kapitola a musí být povinna. A já bych chtěla požádat panu, paní komisařku, to, co jsme se naučili v tomto procesu. My jsme zjistili, že existují aspekty, které jsou příliš obecné v této dohodě. A potom to vede k tomu, že musíme odvést opravdu obrovské úsilí, aby se vysvětlily ty pochybnosti. Poučme se, aby v budoucnosti to bylo vždy specifickější. Všechny ty zásady a hodnoty, které považujeme za zásadní v takovéto pokrokové obchodní dohodě, jako je tato. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní eh, Malstromová. Já bych se chtěla připojit k těm eh, kolegům, kteří se vyjádřili, tak abychom mohli mít tady tuto výměnu názoru. Já bohužel bych si, přeji si, abyste nemusel použít to kladívko. Ale co se týče Bombardě, to je nadnárodní kanadská společnost, Eh, ta eh, zruší tisíce pracovních míst, například v Německu. Jedná se o regiony, které mají problémy, jedná se o regiony, které procházejí transformacemi a jsou to regiony, kde se snažíme o vytváření pracovních míst. Takže existují velké obavy ze strany pracujících a my se ptáme, nebo ti lidé se ptají, jak přispět se tak tomu, abych si zachoval své pracovní místo. To je ta klíčová otázka. Ustanovení této dohody, jak pomáhají sociální a environmentální politice a politice zaměstnanosti. Musíme si tady položit otázku, tak aby všichni měli perspektivu ve společnosti. A to musí být vši- eh, zahrnuto do této společnosti. Eh, environmentální kritéria této dohody eh, slouží těm velkým, eh, mm, těm velkým společnostem, které mají doly ocelářské firmy v Rumunsku a jinde. To jsou otázky, které trápí občany. Já bych chtěl poděkovat paní Saifi, že zde pohovořila i o tom filozofickém aspektu, protože v současném momentu nemůžeme dělat, jako kdyby ten mandát 2009 který byl úplně v jiné situaci. dalo se o liberalizaci světového hospodářství, otevírání se firem. Já si myslím, že se musíme podívat na to, jak to vypadá nyní, jaká je současná situace. Eh, tak a možná dostanu tu cenu. Co se týče ICS. Tam je zase stejná uh, logika. My uh, tady nabízíme možnost, uh, aby se vyjasnila otázku, otázka investorů. To je velmi důležité. Evropský parlament nebo uh, zákonodárce Eh, dá něco do eh, dohody, pokud jde o změnu této politiky, tak to můžeme udělat. Ale ta otázka řešení sporů pro investory, tak to je jako základ ta dohoda. Já si myslím, že to nestačí. Musíme se nad tím ještě zamyslet podle článku 831 a toto se musí znovu zrevidovat. Oui, merci, monsieur le président. Merci, madame la... Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a ještě jednou děkuji za, za to, že paní komisářka je opět mezi námi. Samozřejmě. Vy jste skutečně udělala vše pro to, abyste reagovala na naše otázky, argumenty, vždycky jste byla k dispozici, to bych chtěla říci. Jak už o tom, jak se o to zmínil Kristofer, o CETě již bylo řečeno téměř všechno, a když se nám povedlo pokročit v celé věci a zároveň navrhovat určité kvalitní věci, tak vím, že jsou tam určité věci, kde ještě je problém. Když se hovoří o tom, že to je nějaký pakt s dňáblem, například i pokud jde o ty investiční záležitosti. Víte, já jsem poslanec Evropského parlamentu a taková slova jsou mi nepříjemná. Paní Safi, Sa, Saifi se o tom zmínila. V podstatě vlastně my, jsme, my bychom měli věřit tomu, že ta situace eh, do budoucna bude mnohem lepší než stávající. Já bych reagoval na otázku pana Šulce. Ano, bombardie, to je možné riziko, ale například naše eh, podniky budou moci reagovat na veřejné zakázky v Kanadě? Ne. Například bombard Indie s Alstrom se spojí u nás ve Francii a budou reagovat na naše veřejné zakázky. Budeme mít ochráněné naše zemědělce, když víme, že to zeměpisné označení nebude dostatečně chráněno a Kanaděné se k nám budou dostávat s nějakými eh, kopiemi produktů, bohužel to nebude správně aplikováno. Ano, o CETě již bylo řečeno vše, Ovšem, vlastně naše malé a střední podniky na tom budou tratit. Oni čekají samozřejmě na tuto dohodu, doufají, že se budou moci zúčastňovat veřejných zakázek, že by nám to mělo umožnit chránit naše zemědělce a zároveň se dostat na kanadský trh. Růst musíme hledat na externích trzích, to je jasné. Protekcion by měl být inteligentní a ne nějaký bezhlaví, tak jak to prosazuje pan Trump. Čili to od nás čekají naše podniky, naši zaměstnanci, naše lidé, kteří chtějí vidět růst a zaměstnanost. Děkujeme, pan Ferán, na slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já absolutně nesouhlasím s francouzským kolegou, který nyní vystoupil. Já si myslím, že skutečně můžeme ztratit vše v rámci této dohody. Takový pocit dneska večer že v podstatě vlastně to bude takový smutný, smutná dohoda. Pan Proust řekl, že všechno již bylo řečeno, ale měli bychom říci zároveň, že je to výsledek jednání, které exkluzivně byly vedeny Evropskou komisí a že někteří europoslanci, pouze pár je skutečně spokojeno pro nás to znamená 50 tisíc ohrožených eh, pracovních míst a dále eh, asi 80 chráněných označení, které nebudou dostatečně chráněna, například i u síru. A no, vy jste to řekl, pane předsedo, je nemocná, ovšem tato dohoda ji nezachrání, neuzdraví. Je to dohoda, která jde proti tomu novému té nové dynamice našeho kontinentu kteří, a našich lidí, kteří vlastně chtějí spochybnit a spochybňují některé dohody o volném obchodu. Evropská komise by možná měla spíše uvítat e, stanovisko pana Trumpa, který skutečně pochopil, o co jde a bude bránit zájmy Spojených států. Evropská unie má dohody s Latinskou Amerikou, Větnamem, Novým Zélandem, Austrálií. Ovšem, já si myslím, že přijetí je skutečně nevstoupí v historii eh, v jménu zájmu našich lidí. A na závěr bych vám rád řekl, že každý je odpovědný sám za sebe v tomto ohledu a že by měl tuto eh, negativní dohodu, škodlivou dohodu odmítnout. Paní Moska má slovo jako poslední. Děkuji vám, pane předsedo. Já už nebudu uh, říkat nic dalšího, pokud je o argumenty proči proti k této dohodě, protože už tady bylo řečeno mnohé. A Vyslechli jsme si mnoho názorů i během dalších eh, setkání a budeme ještě mít další příležitost. Já bych vám chtěla ale říci, že bychom měli být hrdi na práci, kterou jsme všichni odvedli tady v, tom, v tomto výboru a v tomto parlamentu, protože nikdy nebyla eh, dohoda, která by byla tolikrát upravená díky práci Evropskému parlamentu. Já si myslím, že to je úloha, na kterou nesmíme zapomenout a musíme Eh, na to upozornit, že jsme využili eh, tady eh, toho našeho práva. A druhá otázka, jestli to stačilo nebo ne. Někteří, jako já, si myslíme, že jsme odvedli práci, která si zaslouží, abychom hlasovali pro. Někteří si myslí, že to nestačí, ale eh, měli bychom poukázat na eh, tuto práci, kterou jsme odvedli, protože jinak nebudeme mít argument proti těm, kteří říkají, že ta naše práce je k ničemu. Stejně tak jako občané po nás chtějí, abychom uh, zohlednili jejich obavy a jejich připomínky, které jsou samozřejmě zdůvodněné tak eh, musíme říci, že eh, všechno má svoje lhůty a nemůžeme nekonečně odkládat nějaké rozhodnutí, protože to zase vede k nespokojenosti občanů a zase se vzdalují eh, instituce od občanů. Takže já myslím, že kromě, když bez ohledu na to, že existují různé názory, tak já už bych dále neoddalovala to hlasování, tak abychom tuto cestu už ukončili. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem členům tohoto výboru. Je pravda, že ta debata probíhá eh, hodně dlouho, sedm let a měli jsme tady přejednávání a, a odklady a podobně, ale já si myslím, že ten výsledek je velmi dobrý. Vy jste k tomu přispěli, členské země k tomu přispěli, taktéž veřejná debata a, a e, také e, moji kolegové, e, jejich šéf tady dnes se mnou je, tak ti odvedli skvělou práci a chtěl bych jim poděkovat. Zítra byste bude také několik hlasů proti, samozřejmě, té demokracie, ale odklad hlasování za pět měsíců nebo za dva měsíců, budete potom hlasovat ano? Já myslím, že odklady to není nic než odklady. Myslím, že máme tam vyjasněno všechno maximálně, jak je to možné, 36 eh, deklarací, dopisy a tak dále. A pak samozřejmě vy budete součástí eh, toho eh, fungování až do detailu. Skutečně ty přesné detaily Eh, to bude také vaše práce. Eh, svět k nám nyní vzhlíží eh, od toho, jak to dopadlo s tím T-typem, tak mnoho, země se, mnoho zemí se nyní jak si upíná k CETě. Máme tam vyřešeno mnoho věcí, včetně životního prostředí, čili tam to není nic, ze kterého by prostě jenom nějaká malá část lidí měla eh, výhody. A eh, opravdu eh, tady dokonce zazněly názory, že je to podkopávání demokracie a paktování se s ďáblem. Pro boha, teď tady hovoříme o Kanadě, demokratické země, kde je minimální korupce, je tam progresivní vláda. Co to je? Jak, jak, jak pakt s ďáblem? Podkopávání demokracie? My zde máme eh, obchodní dohodu, která obsahuje úplně všechno, o co léta žádáte. To máme eh, práva zvířat, eh, práva pracující, životní prostředí, rozvoj, růst, všechno toto. Eh, eh, také se k tomu tedy vyjadřovala akademická obec. To je ten, ta nejprogresivnější eh, role, nejprogresivnější dohoda. Může to být modelem, pane Kemble? Ano, proč ne? Může to být model pro jednání s Velkou Británií, no, ale na to ještě čas, a to budeme jednat později. Kanada má 40 milionů obyvatel. Jak nás těch 40 milionů obyvatel může totálně podkovat naší demokracii? Nás je půl miliardy. Eh, v CETě není nic, co by odhržovalo demokracie. Eh, vy budete součástí všech změn, které, pokud nějaké nastanou, budete součástí té debaty. Čili určitě kdy, kdykoliv dojde k nějakým změnám, vy budete součástí toho procesu. E, e, pak tady jsou takové širší otázky, e, jak můžeme vlastně se přiblížit s tím občanům, jak je tedy zapojit pedagogicky. Ano, samozřejmě, my můžeme být v kontaktu s našimi vládami, s našimi parlamenty, můžeme jim vysvětlit, že de facto eh, obchodní dohody se dělají možná i jinak, než eh, jak to navrhuje trumpovská mytologie. No, jak víte, my navíc potřebujeme mandát od všech členských zemí od samého okamžiku zahání jednání o obchodní dohodě. A pak to musí jít zpátky do kamise, eh, pak tedy eh, hovoříme o tom, co to přinese té či oné země, zemi, eh, jestli tedy je tam, jsou tam nějaké citlivé stránky a tak dále. Tady skutečně eh, eh, se spousta věcí mění a musím říci, že eh, jak se mění tedy naše, náš průmysl, zaměstnanost a tak dále, to velice souvisí s obchodem, s naším průmyslem a tak dále. Členské země mají sociální systémy, takže případné otřesy jsou schopny zvládat. Takže ano, ano, prostě pracovní místa vznikají a mizí. To tak vždycky bylo. To je součást globalizace a e, dobrá obchodní dohoda, to je nástroj, jak utvářet, jak řídit tuto globalizaci e, pozitivním směrem samozřejmě. Čili e, tolik to, co bychom tady měli dělat. Já myslím, že tady těch otázek nebylo tolik, tady bylo spíše spousta komentářů já e, musím říci, e, že tak se mě to docela líbí. A samozřejmě, že pokud budete zítra zde a 15. února na plén hlasovat pro, tak samozřejmě e, budeme mít ještě spoustu možností pokračovat v debatách. Ano, děkuji vám, paní komisařko, a já věřím, že zůstaneme v kontaktu Eh, tady asi bude ještě řada debat, zejména o tom ratifikačním procesu a tak dále. Takže děkuji vám a všechno nejlepší. Dann kommen wir zum nächsten Tages. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a sice je to bod číslo 10 a mm, budeme se zabývat otázkou eh, hodnocení eh, výkonnosti celní zprávy jako nástroj ustání obchodu my tedy 25. tedy ve středu k tomuto tématu pořádáme workshop a eh, prosím, eh, abyste se zúčastnili v maximální počtu. Eh, prosil bych kolegyně, kolegové, jak už i naše hosty, kdyby se utěšili. Čili bude to workshop k otázce, jak lepší řízení hraničního styku eh, může eh, zlepšit obchod. Já bych chtěl eh, připomenout politickým skupinám, že pokud se dohodneme na uspořádání workshopu, tak aby se taky účastnili. Takže máme k tomuto tématu zde nyní zprávu a naší zpravodajkou je paní Begin. Já jí dávám slovo. No, dobře. Děkuji, koleg, pane předsedo, kolegové. Eh, domnívám se, že tím konečným cílem je eh, dosažení férové distribuce prosperity a bohatství. A jestliže eh, bohatství docelujeme obchodem, pak je samozřejmě zajistit to, aby tedy toto bohatství se pokud možno spravedlivě rozdělovalo. Ale hm, ono to tak není úplně a určitým deformačním prvkem je eh, tedy to celní řízení. Eh, Evropané eh, se snaží být atraktivní tedy pro obchod a to nejde jenom tady o individuální výkon, ale také máme rozdíly v legislativě a v rigoroznosti kontrol v jednotlivých zemích. Tady je de facto problém, o kterém jsem dříve nevěděla, alespoň ne v tomto rozsahu. Hovořila jsem s mnohými znalci věci, eh, kteří zdůrazňovali nedostatky celního řízení a ono to se to týká také bezpečnosti. Samozřejmě eh, tam, kde je méně kontrol, tam samozřejmě eh, obchod narůstá. My hovoříme eh, také o určitých, eh, řekněme, nedostatcích, eh, které mohou jak si deformovat obchodní toky, ale jestliže tady máme společnou celní politiku, tak de facto není to úplně růžové. Tady se hodně hovoří, zejména tedy ze strany těch celních orgánů, že bychom měli mít skutečně účinnější, efektivnější celní kontroly. Já tedy v rezoluci vyzývám komisi, aby eh, se snažila eh, dosáhnout výšení účinnosti kontrol na straně členských států, eh, aby zlepšovali své vlastní kontroly tak, abychom mohli tedy eh, regulovat právě ty eh, nedostatky eh, a deformace, ke kterým dochází. My v Evropské unii máme řadu malých a středních podniků a tady je třeba v jejich zájmu odstraňovat zbytečnou byrokracii. Komise i členské země se musí zavázat k tomu, aby dohody které, kterými se tedy podporuje zahraniční obchod, aby se řadně eh, vynucovaly. A samozřejmě eh, máme také eh, dohody a musíme je plnit. Já jsem třeba z Itálie, zde máme významné přístavy a tady je třeba říci, že tady máme spoustu pro příležitostí pro zdokonalování současného systému. My musíme pochopit, že Evropská unie nemůže být místem, kde pravidla určují velké firmy. My musíme spolupracovat a kooperovat a toto musí být pro všechny. Děkuji a nyní stínový zpravodajové, pan Bien Benson. Děkuji vám, pane předsedo. A chci poděkovat eh, paní zpravodajce za předložený návrh. Myslím, že je to velice dobrý začátek a můžeme eh, pokračovat právě tímto směrem. Já myslím, že tato zpráva se musí soustředovat především na to, jak zjednodušit legislativu, eh, jak ji učinit eh, takovou, aby byla eh, de facto uživatelsky přívětivá také k těm malým a středním podnikům, jakož i k administrátorům. Eh, o malých středních podnicích se říká, že je to páteř evropské ekonomiky, ale ta naše celní unie bohužel vedla k příliš velké administrativní zátěži, což taky není dobré pro zaměstnanost. Dalším problémem je to, že tam, kde kontroly jsou spíše laxní, tak tam eh, může eh, docházet ke zneužívání našeho celního systému ze strany eh, obchodníků, kteří přivážejí zboží k nám. Čili to je důvod, který eh, nás vede k závěru, že naše legislativa musí být srozumitelná a prakticky použitelná. V podstatě hovoříme tady o modernizaci celní unie. A mm, tato modernizace, která dosud proběhla, eh, situaci neulehčila a nezjednušila. Eh, chtěl bych říct pár slov k IT systému. My jsme tady měli Eh, nebo máme tady přechodné období eh, do roku 2020 a mm, po tomto datu musí tedy IT fungovat ve všech českých zemích. A já bych si přál, aby tato část textu eh, byla silněji formulována. My stále máme řadu problémů, které jsou administrativně příliš náročné, máme tady příliš náročné požadavky na eh, poskytování dat, eh, na ten reporting a právě v oblasti reportingu by se to zasloužilo určitou harmonizaci. Nicméně třeba se zaměřit také na praktickou realizaci. Eh, prostě ta implementace musí být harmonická. Je třeba zajistit lepší spolupráci s dalšími eh, úřady, já nevím, třeba eh, veterinárními eh, úřady a podobně. A zejména se musíme zaměřit na odbourávání administrativní zátěže. Máme tady příliš mnoho různých požadavků, co se musí zadávat do IT systému a tady na to je třeba se zaměřit. Mně se líbí to, že paní zpravodajka chce zajistit to, aby eh, pochopení a výklad eh, pravidel byl jednotný. Pokud bychom toto nezajistili, pak eh, by tady dochází k různým spekulacím, eh, třeba ve volbě eh, přístavu. No a poslední věc, eh, to jsou duševní vlastnictví. My už máme příslušnou legislativy a je jasné, že celní orgány, které jsou tady úspěšnější v boji proti padělaným výrobkům, Eh, tak eh, ty fungují docela dobře a tady bychom neměli vytvářet novou a novou legislativou, eh, spíše se měli, bychom se měli zaměřit na uplatňování té stávající. Děkujeme. Paní Rodriguez má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych se chtěla připojit k blahopřání pro eh, eh, paní, pro zpravodaje, protože je to velice důležitá věc eh, pardon, blahopřání paní zpravodajce. Já souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že je důležité, abychom rychle uplatnili celní kodex, který by mohl urychlit uplatňování stejných konceptů, abychom Eh, lépe eh, skoordinovali spolupráci mezi jednotlivými celními úřady. Zde si myslím, že je také zcela zásadní úloha Evropská Evropské komise, tak aby usnadnila tuto spolupráci, o které hovoříme, a také, aby schromáždila nejlepší osvědčené postupy a umožnila vyměňování zkušeností. Ale je tady něco, co si myslím, by se mělo zdůraznit a takto Eh, představím v pozměňovacích návrzích. A to, že je potřeba zharmonizovat kontrolu a inspekci ze strany celních úřadů. My eh, všichni se odkazujeme na eh, situaci, na kterou se už odkázal účetní dvůr ve své výroční zprávě a to, že stejná normativa E, která byla e, vypracována úřady a aplikuje se na základě různých kritérií během inspekcí a kontrol, tak to vede e, k problémům a toto se pouze interpretuje laxností a má to velice negativní dopad na životní prostředí, na daně a také to má negativní dopad na zvýšení intenzity dopravy a tak se potom kompenzují eh, větší vzdálenosti, protože tak eh, se ehm, ty firmy snaží najít eh, laxnější přístavy. Pokud máme celní unii a není to doprovázeno skutečnou harmonizací, pokud je o plnění norem, pokud je o inspekční a kontrolní mechanismy, tak taková unie je potom k ničemu. A abychom zharmonizovali tady tato inspekční kritéria, tak by bylo vhodné vytvořit výbor na evropské úrovni, který by stanovil vodítka a pokyny pro všechny celní úřady, pokud jde o otázku kontroly a inspekce. A zároveň si myslím, že je to velmi důležité a ve zprávě se hovoří o boji proti nezákonnému obchodu. Musíme být zde velmi ambiciozní. Nehovořit pouze o padělcích a o obchodu s padělky. Také je zásadní, aby tam eh, byly zahrnuty potřeby, eh, které máme, abychom mohli bojovat také proti terorismu, eh, praní špinavých peněz, daňové úniky, obchodování s drogami, padělání léčiv, všechno, co ohrožuje bezpečnost a zdraví našich občanů. A potom teprve Eh, budeme moci zareagovat na žádosti občanů, kteří chtějí, aby obchod byl bezpečný. Ale tady v tomto boji musíme bojovat na dvou úrovních interně, tedy zlepšit koordinaci a výměnu informací nejenom mezi celními úřady, ale mezi všemi úřady, eh, kteří jsou součástí tohoto procesu, ale také je zásadní, abychom Eh, zvýšili povědomí spotřebitelů, eh, pokud jde o eh, škody a důsledky nezákonného obchodu a jaké to má důsledky pro zdraví občanů a životní prostředí. Externě si myslím, že musíme zlepšit spolupráci s třetími zeměmi a také si myslím, že musíme dále pokračovat v práci, abychom vytvořili strategii pro zlepšení ochrany a, a také zlepšit otázku autorských práv. A potom v této oblasti e, bychom e, měli mít e, jako za cíl úřad pro usnadnění obchodu. Je to v článku 23 v dohodě o usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní organizace mít eh, specifická kritéria pro posouzení celní práce a všechny tyto aspekty by měly být eh, dobře zahrnuty do této zprávy, tak abychom ukončili situaci, která už trvá příliš dlouho. And, uh, Maria Lisanis. Maria Lisanis má slovo. Děkuji za slovo. Ještě se omlouvám, říká pan předseda. Ještě kolega, kolega má slovo ještě před vámi, děkuji. EKR vítá návrh této zprávy. Paní zpravodajky, je to kvalitní, výborný základ další diskuze o tomto tématu. Především vítáme žádost zpravodajky, aby komise spolupracovala s členskými státy a zajistila to, aby nový celní zákonník skutečně byl účinně, efektivně implementován a že skutečně aby tam nedošlo k žádným konfliktům, aby s tím hlavním nařízením a aby byly minimalizovány odklony. Dále to, že vláda by měla spolupracovat se soukromým sektorem, zjednodušit oblast daní a zároveň harmonizovat kontrolu na našich hranicích, aby jsme zajistili naše ekonomické zájmy a bezpečnost. Vítáme potřebu zjednodušení, to je jasné, a zároveň potřebu překonat stávající mezery v tomto kontrolním systému. Dále je to informovanost jednotlivých konkrétních úřadů, zapojení malých a středně velkých podniků, tak aby nebyly zahlcení těmito novými pravidly a zlepšit spolupráci EU s obchodními partnery a eliminovat přítok nezákonných, nezákonného zboží do EU. Jsou zde dva pozměňovací návrhy, které bychom rádi předložili a měli by harmonizovat sankce a systém porušení českých členských států. My jsme o tom hovořili již několikrát v našem výboru. Máme obavy v tomto ohledu a požádali jsme komisi, aby předložila konkrétní eh, důkazy ohledně těchto problémů. A dále to byly určité trestně právní prvky, které se týkaly této problematiky. Zatím nám žádné důkazy komise nepředložila, proto je důležité, aby členské státy měly svou vlastní trestně právní legislativu, pokud jde o osvědčenou praxi a udržení flexibility. A zároveň jsme skeptičtí, pokud jde o geografické označení pro nezemědělské produkty. Nezemědělské produkty jsou totiž zásadně odlišné od zemědělských, u kterých to funguje dobře. A proto máme veliké obavy. Myslím si, že tento systém by spíš zabránil našim ambicím v komplexních obchodních dohodách. Proto potřebujeme v těchto oblastech vykonat další práci před eh, konkrétními kroky do budoucna. A nyní, paní Desarnes, prosím, již máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž velice ráda poděkovala paní zpravodajce. Souhlasím s tím, co řekla paní zpravodajka. Já jsem se o tom zmínila už u první rozpravy k tomuto tématu, takže skutečně jasně souhlasím. Já osobně, víte, si myslím, že ta celní unie, která by byla efektivní, je nesmírně důležitým nástrojem pro obranu zájmu Evropanů. A právě proto si přeji, aby to byla unie, která funguje a proto musíme harmonizovat. Nemůžeme dovolit, aby si každý dělal, co chce. To prostě by nefungovalo, bude tam mnoho těch děr a proto bychom nikdy neměli skutečný nástroj ochrany i boje proti padělkům, který by byl účinný. Proto potřebujeme celní unii, která bude harmonizována, Máme zde mnoho různých zkreslení, nefunkčností. Víme, že probíhalo mnoho šetření, například v evropských přístavech. Jsou tam veliké rozdíly a právě proto musíme zlepšit spolupráci, tak jak to požadujeme ve všech oblastech. To znamená, pokud jde o cla a spolupráci orgánů celních všech členských států, ta je zatím nedostatečná. Dále zlepšit kontroly a uvěřit to, aby pravidla skutečně byla všude využívána stejným způsobem, aby fungovala stejným způsobem, aby se nebyly nějaké zásadní odklony. A jeden ještě doplňkový bod, všichni kolegové o tom již hovořili, my musíme, my v Evropě, Evropská unie musí zlepšit boj proti padělkům, to si myslím, že je extrémně důležité, možná to vyvolává nějaké rozprávy v určitých skupinách, ale já si myslím, že duševní vlastnictví, práva v této oblasti, to je naše síla. My musíme bojovat proti patělkům, které nám rostou. Skutečně, tam to jsou opravdu obrovská čísla, indikátory, které na to poukazují. A samozřejmě je důležité, aby tato celní unie byla i k dispozici mm, s členy, které, s zeměmi, které nejsou členy EU. To je pro mě trošku taková otázka, například rozšíření na Turecko. Já jsem v tomto ohledu nesmírně obezřetná. Rozpráva ještě k tomu proběhne, čili nějaké možné rozšíření této unie na Turecko. To je sice předmětem nové rozprávy, ovšem ráda bych se o tom dneska i zmínila. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan Helmut Scholz, prosím. Um, very short, because we had... Velice protože my jsme neměli my jsme již měli dostatek příležitostí k rozpravě. Rád bych poděkovala zpravodajce a ještě poznámka k paní Desarnes. My bychom si měli podívat na to, jak zlepšíme pozitivní dopad té skutečné celní unie, pokud jde o třetí země. Takže promyslet i naše příspěvky v tomto ohledu ještě jednou, tak jak je to zmíněno v poslední části první kapitoly pracovního dokumentu, musíme posílit naši schopnost kontroly. Pokud hovoříme o Marshallově plánu pro Afriku, znamená to, že by to mělo být zahrnuto už do toho našeho uvažování o té kontrole zboží. Dále je to otázka zeměpisného označení duševního vlastnictví. Čili v tomto ohledu my se těšíme na spolupráci s paní spravodajkou a doufáme, že ten konečný výsledek bude pozitivní. A nyní za zelené pan Buchler. Gut, <clears throat> auch ich möchte... Já bych eh, chtěl srdečně poděkovat paní zpravodajce za předložený návrh. Eh, jsem rád, zejména proto, že eh, se tady neobjevuje nápad, že bychom měli převádět další kompetence na Evropskou unii. Čili já si myslím, že ta zpráva je zde eh, docela dobře vyvážená. Ale myslím si, že stačí, abychom měli pouze směrnice o tom, jak zvládat eh, ty celní eh, formality a procedury. Podle mě není, není nutné zřizovat proto nějaký další úřad. Já myslím, že vše je možné provést daleko méně formálně. Rovněž myslím, že nepotřebujeme směrnici pro sankce. Myslím, že stačí, když to bude mít eh, jaksi eh, v jednom dokumentu. Zvláště kriticky eh, se stavím k daním a jejich harmonizaci. Protože já si dom, se domnívám, že důležitá je nejen situace eh, v přístavech, ale je to vlastně celý širší balíček opatření. Eh, myslím, že je eh, vhodné, že ta zpráva zde eh, se zabývá také ekologickými otázkami. My jsme to vlastně dvakrát eh, nebo několikrát řekli, eh, když by jednotlivé přístavy měly mm, výhody z slabších kontrol, tak to znamená, že to, to by tedy znamenalo jaksi eh, nerovnost mezi jednotlivými zeměmi a také uvnitř země. Čili to ne, ale jinak se těším na spolupráci. Děkuji a nyní předávám slovo komisi. A pardon, pardon, pan Ferán. To vůbec nevadí, pane předsedo, a využiji příležitosti a rád bych vám poblahopřál ke znovu zvolení. Pouze několik slov. Tato zpráva sice je takovým zbožným přáním, ale my v podstatě nejsme schopni ani mít daňovou unii či sociální unii, takže to vůbec nebude fungování daňové unie. Víte, máme zde například eh, systémy, které máme s jednotlivými zeměmi uzavřené, které jsou kvalitní a fungující. Samozřejmě, že mnoho zemí chce v oblasti sanitárních, sanitárních mít lepší kontroly a cla by měla být exkluzivní pravomocí státu. My jsme rovněž řekli, že v posledním měsíci jsme zaznamenali boj proti terorismu a došlo k určitým aktivitám i na straně e, daňových aktivit a v této oblasti si myslím, že daňové úřady by mohly hrát e, opravdu e, nenahraditelnou roli. Děkuji. Děkuji. Eh, jen stručně jeden bod. Já myslím, že eh, tady eh, je rostoucí potřeba informací o globálních logistických řetězcích. Pokud vím, tak k těm celním informacím je daleko lepší přístup ve Spojených státech, pokud si někdo chce ověřit, jakého původu jsou eh, ty či ony produkty. Čili eh, já myslím, že by to také slušelo naší zprávě. Navrhneme pozměňovací návrh. Děkuji. Nyní komise. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko, eh, dámy a pánové. Děkuji vám za tuto iniciativu vyhodnocení externích eh, aspektů řízení celní zprávy. Eh, myslím, že tady máme už eh, celkem 50 let zkušeností a můžeme je využít pro další vývoj. Samozřejmě stále přetrvávají určité obtíže. Například chceme Eh, zajistit eh, řádné fungování celní unie a to si skutečně vyžádá neustálou ostražitost eh, reflexe bezpečnostních rizik a také reflexe nových obchodních modelů, například e-commerce. Evropská unie a členské země musí nadále hledat nové a vhodné cesty, jak se vypořádat s výzvami. Co se týče mezinárodního měřítka, také toho, že Unie je členem Světové obchodní organizace a jsme také celní organizací, eh, tak skutečně je třeba, abychom zde měli tuto celní unii. A eh, musí být možné, aby Unie hovořila jedním hlasem eh, v otázkách celních a musíme být také důvěryhodnými partnery multilaterálně, bilaterálně. Co se týče toho globálního aspektu, komise v prosinci eh, přišla eh, s sdělením o rozvíjení eh, této celní unie. A je zde několik aspektů. Potřeba partnerství Eh, se všemi zainteresovanými stranami, ta je zde zdůrazněna, to je skutečně nezbytná podmínka vhodné implementace naší legislativy. A samozřejmě musíme mít lepší spolupráci mezi celními a dalšími pohraničními orgány. Pokrok eh, v implementaci strategie eh, se bude odehrávat na základě hodnotících zpráv a to co dva roky. Zdůrazňujete, že je třeba jednotná aplikace v celé Unii. To, že tedy eh, máme společná pravidla, tak eh, to eh, vlastně znamená, že potřebujeme také celoevropské IT systémy, které nám zase naopak napomohou v té jednotě uplatňování celních pravidel. K tomu všem přistupuje i to, že eh, máme zde různé další pokyny a směrnice, eh, jak tedy dosáhnout eh, té jednotnosti uplatňování. A samozřejmě máme zde také stakeholdery, kteří se na tomto účastní. A v neposlední řadě je pravda, že komise spolu s členskými zeměmi spustila program sledování jednotného aplikování eh, těchto pravidel. Eh, co se týče těch IT systémů, nechci se o tom nějak příšířit, ale v té zprávě je řečeno, že eh, pokud se týče těch IT systémů, které jsou nutné pro plnou implementaci všech těch procesů, postupů, pravidel a tak dále, tak tady je třeba respektovat postup eh, toho přechodu na eh, toho jednotícího přechodu. A my na tom pracujeme spolu s členskými zeměmi, eh, tak abychom to dosáhli podle plánu. Ale už teď mohu říci, že IT systémy se ubírají tímto směrem. Hodně se tady hovořilo o problematice customs shopping, to znamená vybírání si té vstupní celní brány tam, kde kontrola je méně účinná, méně efektivní. Ano, samozřejmě to nemůžeme vyloučit, ale vy jistě budete vědět, že komise s členskými zeměmi eh, přišla se strategií a akčním plánem, pro řízení eh, celní zprávy a eh, k tomu byla v červenci loňského roku vydána zpráva. Eh, to samozřejmě neznamená, že bychom se nemuseli už dále snažit bojovat proti tady tomu vyzobávání rozinek, ale máme tady společnou platformu, společnou strategii, máme tady všechny ty nástroje elektronické a tak dále a ty je třeba mobilizovat, abychom prostě zabránili eh, těm eh, neefektivitám. Eh, to tež platí také, pokud se týče mezinárodních akcí. Hovořilo se zde také o sankcí v případě nedodržování pravidel. Jsou zde dva návrhy. Jeden se týká eh, posunutí mnohých eh, narušení do polohy eh, trestního práva a druhá věc se týká konkrétně těch sankcí a celních řízení a my tady očekáváme, že se tím bude zabývat rada Chtěl bych vás ujistit, že komise je připravena plně spolupracovat s parlamentem a také eh, pokud eh, budete dosažení, dosažen nějaký pokrok, můžete očekávat od nás zprávy. Děkujeme a nyní paní zpravodajka. Já tedy k tomu nemám mnoho co dodat. Chtěla bych poděkovat kolegům za příspěvky Zdá se, že se vývoj ubírá správným směrem. My tedy eh, vás budeme podporovat a budeme pokračovat eh, s tímto směrem. Děkuji. Pozměňovací návrhy prosím do 2. února v poledne. Tak tím jsme uzavřeli bod číslo 10 a nyní překlásíme k bodu 11 a to jsou vztahy k Bohu. A zprávu dostane pan Bege, náš zpravodaj. Tedy slovo dostane pan zpravodaj Bege. Herr Vorsitzender, zunächst äh, Glückwünsche eh, Děkuji vám, pane předsedo, a blahopřeji vám ke znovu zvolení. A nyní e, mi dovolte, abych řekl dvě připomínky k této dohodě s Kubou. Já se omlouvám, že jsem přišel eh, později, protože jsem byl dnes dopoledne ve volebním okrsku a já eh, jsem zažil takovou situaci, kterou jsem nezažil ani během volebního kampaně, takže bylo to náročné a já eh, tady se jedná o to, že my můžeme tady hovořit o různých dohodách, o různých kapitolách a jestli tam byla ta správná eh, měřítka, jestli tam jsme zohlednili všechno, co je důležité, ale potom uh, se to uh, rozhodne v rámci politických skupin, na co se soustředíme. Ale abychom se uh, museli uh, držet těch uh, velkých slov a představuje se to na plagátech jako ohrožení demokracie. To se objevilo na plagátech uh, ze strany uh, některých lidí. A uh, tito uh, populisté by se měli uh, lépe podívat na to, jak to je s demokracií, s lidskými právy, s lidskostí a že je to opravdu závažný problém a velká výzva. Takže to je tady tato uh, zkušenost a Eh, se kterou se s vámi chci podělit, kromě toho, že jsem eh, měla dávno narozeniny. Eh, v monitorovací skupině, kterou, které předsedám, Střední Amerika, je tam také Kuba. Během minulých měsíců jsme hovořili s kubánskou velvyslankyní. Byla to velice napínavá výměna názoru, ale jsme z mého pohledu také jasně ukázalo, se ukázalo, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. A proto bych chtěl ještě eh, se chtěl vrátit tomu, že jsem měl příležitost eh, před eh, několika týdny se sejít s Fariňasem, který je nositelem Sacharovy ceny, který vedl, se setkal se se zástupci Eh, nevládních organizací a víme, že jakou odpovědnost má eh, tento člověk a jak je eh, mm, ohrožen tento bojovník za lidská práva. V současnosti nevíme přesně, jak se to bude vyvíjet, pokud jde o vztahy mezi Trumpem a mezi Kubou. Za musíme, takže úplně nebylo zrušeno americké embargo, ale třeba tento měsíc eh, Obama se rozvedl Wet for Dry Food. A týká se to eh, toho, že už nebudou přijímáni uprchlíci. A za druhé v tomto měsíci eh, poprvé Kuba vyvezla zboží do Spojených států. A bez ohledu na to, že nevíme, jak bude vypadat tento vývoj, tak tady máme další věc, otázku, která se za, mm, týká Evropy, a to jsou důsledky především mm, evropských bank, eh, jak to vypadalo v minulosti, pokud je o financování e, projektů na Kubě. Já jsem Tady mám na seznamu několik eh, bank, které byly eh, sankcionovány ve Spojených státech kvůli tomuto postapu. Eh, co se týče dohody o politickém dialogu a spolupráci, tak je to dohoda mezi Brunem Rodríguezem na straně Kuby a naší straně na straně druhé. Mm, samozřejmě tady je v popředí politický dialog, ale já bych chtěl poukázat na to, že je zde e, potřeba, aby nepřišly zkrátka jiné věci a důsledky. Souvisí to s tím například, jak zde v parlamentu se budeme zabývat touto dohodou a jak e, to potom vstoupí v platnost a jak to bude vypadat na základě jednotlivých výborů, tedy eh, smíšená dohoda, tedy posílený politický dialog, zintenzivnění dvojstrané spolupráce a také eh, eh, dvojstrana spolupráce a to se týká tedy obchodních vztahů, týká se to až rozpočtových líní a rozpočtu a jaké úmysly má Evropské Evropská komise, pokud jde o eh, rozpočet a pokud jde o obchod v různých oblastech. My jsme vám sdělili eh, náš názor. My bychom si přáli, aby Evropská služba pro eh, vnější činnost, aby trošku více vyšla vstříc paní Malstromové třeba co se týče té dohody o volném obchodu eh, s Koreou, eh, více straná dohoda s Kolumbií a s Peru a potom také asociační dohoda Střední Amerika, Evropská unie. Eh, tak týká se prozatímního přijetí a to je věc, kterou bychom si přáli a myslím si, že je zde prostor pro zlepšení tak to je věc, kterou zde musíme zmínit. A ze strany Evropské služby pro vnější činnost očekáváme vysvětlení. Potom koordinátoři už to učinili, že eh, máme stanovisko ke zprávě Evropské služby pro vnější činnost. Mm, osobně, eh, pokud jde o lhouty e, ze strany Evropské služby pro vnější činnost, tak e, nevím, jak je to je. Potom je zde to e, důležité, tady je důležitá otázka lidských práv. Já o tom hovořím proto, že na jedné straně Samozřejmě je to velmi citlivá a komplikovaná otázka, ale když potom slyším, že některé organizace pro lidská práva nebo že nositel Sachorovy ceny Farinas neměl tu příležitost, že neměl možnost se sejít se zástupci Evropské unie. Tak když jsem toto slyšel, tak bych to chtěl osvětlit, co zatím stojí a jak bychom se tím měli zabývat do budoucna. No, protože jinak bychom si museli eh, rozmyslet, jak to bude s rozpočtem Evropské služby pro vnější činnost. Eh, ze druhé, musíme najít rovnováhu mezi těmito malými impulzy, které musíme využít, ale abychom sledovali eh, linii, které bychom, byli, které bychom se drželi. Například, že parlament zde váhá, pokud jde o, o Eh, dohody partnerství v případě střední Asie, kde existují eh, problémy s otázkami lidských práv. To je prostě eh, citlivé, závažné a tím se musíme zabývat. Potom otázka Mezinárodní organizace práce, VTO a otázka práv zaměstnanců a musíme zde přistupovat férově. E, Eh, potom bych zde chtěl eh, poděkovat za velmi dobrou eh, rešerš, mm, za rešerši naší, naše oddělení v parlamentu pro výzkum, potom také prostředky 2014-2020, tam, kde se počítá z 50 miliony pro Kubu, potom otázka udržitelná ekonomika, je to tedy celkem, zemědělství celkem 50 milionů. Eh, já bych se chtěl, se chtěl zaměřit na to, pro jaké projekty by to mohlo být a máme tady výpověď paní Mogherini z eh, března, kdy hovoří to eh, co se týče zemědělského sektoru, tak ti eh, malí zemědělci 21%, eh, oni tedy obhospodařují 21% eh, půdy a mají kolem 40% veškerého podílu. Takže já si myslím, že tyto prostředky by se měly využít z minulosti, ale i do budoucnosti a měly by se zapojit nevládní organizace a soukromé organizace, a jak kdo by tedy mohl profitovat z těchto programů, tak abychom mohli mít nějakou opravdu zevrubnou analýzu. Já vám budu vděčný za jakýkoliv komentář dnes, ale i během příštích dnů, tak abych mohl připravit stanovisko. Děkuji. Eh, děkuji vám. A nyní má slovo paní Rodríguez. Eh, děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla upozornit na to, že hovořím jménem Serchia Gutiereze, který je stínovým zpravodajem a e, bohužel zde nemohl být e, mezi námi, proto mě požádal, abych e, hovořila jeho jménem a hovoří jménem všech socialistů a demokratů. Nejdříve bych chtěla poukázat na to, že my tuto dohodu vnímáme jako historickou dohodu. Je to dohoda, která otevře bránu důvěře a vzájemnému porozumění mezi EU a Kubou. A tímto se zahájí nová etapa, protože do posud to byl úplný neúspěch. Společná pozice nesplnila žádné cíly a bylo to takové vnímání politických, hospodářských a obchodních vztahů, které jsou spíše věc studené války než 21. století. A proto si myslím, že dnes je více potřeba než jindy. A že takováto dohoda, která je vyvážená a která se zakládá na důvěře a na vzájemném, vzájemném respektu a na úloze, kterou Evropská unie musí a měla by se hrát tak, aby doprovázela celý proces demokratické modernizace a pokroku kubánské společnosti a Evropanů s nimi, což my si myslíme, že je potřeba. A je to potřeba více než jindy, eh, protože tak, jak správně řekl pan zpravodaj, dnes existuje eh, nejistota ohledně toho, jak se bude chovat Trump. Eh, on během své eh, volební kampaně to, co řekl, to byla prostě hrozba. Eh, a myslím si, že dnes se musíme snažit, aby co nejrychleji se podepsala tato dohoda. Je potřeba, aby Evropský parlament podpořil tuto dohodu, abychom dali příležitost kubánskému lidu, který potom volá už velmi dlouho a z hlediska eh, geopolitického a geostrategického Evropská unie musí nechat slyšet svůj hlas, aby se ukázal rozdíl mezi tím, jak my chápeme svět, ve kterém chceme žít, eh, ve srovnání s tím světem, který nám nabízí Donald Trump. A je to také šance, protože můžeme pomoci transformovat a zmodernizovat Kubu, což by byl základ pro to, abychom měli nové obchodní vztahy s Kubou. Nyní se jedná o politický dialog a o spolupráci, abychom uh, pomohli kubánskému lidu. Thank you, Mr. President. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Jenom stručně. Eh, ačkoliv eh, dosud nemáme komplexní text ani zde, ani v AFETu. Všichni víme, a už to tam znělo i zde, že eh, pokud se Kuby týče, můžeme očekávat výrazné změny po úmrtí Fidela Castra a také se může výrazně měnit americká pozice, jak již bylo zmíněno protože eh, odcházející administrativa se rozhodla obnovit diplomatické vztahy a zrušit dlouhodobé embargo, které pochází z 60. let. A já souhlasím také s některými předřečníky v tom, že není jasné, zda tato politika bude pokračovat za nové administrativy. Čili je zde určité, určitá příležitost eh, pro to, aby se Evropská unie začala angažovat a to aktivně. Pokud se EKR týče, my jsme vždy zastánci férového a rovného přístupu ke všem partnerům. Taková ta politika podmíněnosti to nikdy nebylo eh, něco, čemu bychom fandili. Byli jsme spíše pro konstruktivní angažma a tento přístup jsme například prosazovali eh, při obchodním jednání s Větnamem, což i země určitě není úplně dokonalá, pokud se týče lidských práv, ale ehm, také jsme toto řešili vůči Peru nebo Kolumbii při vyjednávání o volném obchodu. A domníváme se, že ten týž přístup se hodí také v případě Kuby. Byli bychom rádi, kdyby se to týkalo nejenom rozvoje oficiálních vztahů, ale také podpory demokratických hnutí, zastánců lidských práv a opozice. Eh, myslím si, že to je dobrý začátek, který mohl by být a eh, velice se těšíme eh, z tohoto nového přístupu. Děkuji Guve Helmut. Také já musím zde zastoupit kolegyni Forencu, která zde dnes není. Já souhlasím se všemi kolegy v tom, že Eh, skutečně eh, Evropská unie a Kuba eh, podepsali historickou dohodu o politické, politickém dialogu a spolupráci. Domnívám se, že ono to jaksi pomalu narůstá, tedy snad až od roku 2008. Kuba je poslední jihoamerickou zemi, která neměla eh, dialog a dohodu o spolupráci, proto jsme velice rádi, že podpis této dohody v radě ukončí takzvanou společnou pozici, eh, což je vlastně jakýsi pozůstatek logiky studené války. Tato dohoda je podle nás pozitivním vývojem pro politický dialog a obchodní vztahy a my doufáme eh, v podporu ze strany také národních parlamentů. Domníváme se, že eh, vysoká představitelka paní Mogherinová a eh, také kubánská vláda, že nyní usilují o mm, nové uspořádání vzájemných vztahů a my skutečně věříme v tom, že eh, volba Donalda Trumpa eh, toto negativně neovlivní. Evropská unie by eh, se měla velice jasně vymezit vlastní politikou a vlastním směrem. A také to, co bylo řečeno o lidských právech, čili ta občanská eh, práva, lidská práva. Mm, tady eh, skutečně máme eh, jaksi velice pestrou mozaiku toho dobrého a toho špatného. A nicméně, pokud se týče sociální ochrany, tam Kuba dala co z posledních letech vykoná. Ano, děkuji. Eh, trošku nám eh, dochází čas a nyní paní Hautala za zelené. Já se domnívám, že Evropská unie se dostala do situace, kdy je opravdu třeba modernizovat dohodu a vztahy s Kubou. Proto jsme pro eh, tuto dohodu. Ačkoliv jde o dohodu, kterou se bude zabývat zejména AFED. My samozřejmě budeme eh, dobře sledovat eh, vývoj jednání a můžeme si jako parlament také stanovit jakési eh, benchmarky. To už kolegové řekli. Důležité ovšem je, že musíme být konzistentní a já bych chtěla připomenout, že při vyjednávání podobných smluv s Kolumbií a dalšími latinskoamerickými zeměmi, kde docházelo eh, k velmi eh, významnému porušování lidských práv, eh, tak ta konzistence na naší straně tak trošku chyběla. Čili já si myslím, že bychom měli být vůči Kubě konstruktivní, ale zároveň bychom jim měli nadále připomínat, že jsou zde standardy, které je třeba dodržovat. Pan Ferhon. Kuba neodpovídá určitým politickým kritériům a podobně, jako u Turecka bychom samozřejmě neměli přistupovat eh, k jakékoliv celní eh, unii s touto zemí. Děkuji, pan Valsa. Já mám pouze jednu věc, pane předsedo, a to zde zaznělo už několikrát. Samozřejmě, že jde o historickou příležitost, ale zároveň musíme být nesmírně opatrní aby to nebyla nějaká historická aktivita, pokrytectví, máme určité hodnoty, které podporujeme na celém světě a musíme zajistit to, že lidská práva jsou na Kubě respektována. A když se podíváme na to, co se děje na Kubě od zahájení této kapitoly, zjistíme, že zneužívání lidských práv tam se neustále šíří a roste a proto bychom měli využít každé příležitosti k tomu, abychom to řekli, že to je skutečně věc, nad kterou nebe rukou. Ale nesmíme zároveň zapomínat na jednu věc, na otázku. Zlepší naše kroky život obyčejných Kubánců? A pokud řekneme ano, tak alespoň ta jednání vedla k něčemu pozitivnímu. Na to nesmíme samozřejmě rovněž zapomínat. Ale ta lidská práva, to je věc, která je pro nás zásadní. Děkujeme a nyní komise. Pokud jde o spolupráci s parlamentem, někdo za komisi, prosím. Děkuji. Ben Nupno, jmenuji se Ben Nupno a mm, pracuji pro SVČ. Dvě poznámky k tomu, co bylo řečeno v této diskuzi. První věc, pokud jsem to správně pochopil, PDCA bylo předloženo den po podpisu radou, takže 13. prosince už měla dorazit do parlamentu. Takové mám informace. Proto mě překvapuje, že vy zatím tento dokument nemáte k dispozici. To je jedna věc. Takže pokud jsem to správně pochopil, vy můžete teda pokračovat ve vašich aktivitách a zatím teda počkáte na to, jak to bude vypadat se všemi těmi procedurami, postupy, které musí být dopracovány předtím, než vstoupí dohoda v platnost. Druhá věc. Rád bych reagoval na zapojení kubánské občanské společnosti do procesu jednání. Rád bych potvrdil následující. EU delegace v Havaně, jakož i SVČ zde v Bruselu, byly vždycky otevření kontaktům s občanskou společností na Kubě. Na naší delegaci dokonce máme pracovní skupinu pro lidská práva, která se setkává pravidelně. S opozičními představiteli se setkáváme pravidelně. To znamená, že tam došlo ke kontaktům, informujeme o těchto jednáních. Jistě, že ten kontext je obtížnější než v jiných zemích, to uznáváme. Možná proto není možné mít stejné mechanismy, které jsme nastavili v rámci jiných jednání v tomto ohledu. Nicméně pravidelně informujeme občanskou společnost v Bruselu i v Havaně. Děkujeme. Ovšem, jedna věc by měla být jasná. Jasný cíl Evropského parlamentu, pokud jde o jednání s radou a s komisí, je následující. Nesmí dojít k Eh, k jakékoliv aplikaci bez odsouhlasení Evropského parlamentu. To prosím, abyste si sebou odvezli jako jasný signál, že žádná interinstitucionální dohoda prostě nebude možná platit bez tohoto jasného postupu. Pan BG má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. To je přesně to, o čem jste se nyní správně zmínil. O to jde. A komise nám samozřejmě poskytla velice diplomatickou odpověď, co znamená, že obsáhá skutečná jednání s organizacemi pro lidská práva. Probíhaly tam jsou lidé, kteří riskují vlastně svůj život a ta, tyto kontakty by teda měly být mnohem aktivnější a kvalitnější. Nechci to zde zveřejňovat, mohl bych vám ale k tomu ještě říci hodně a proto je důležité, aby SVČ pochopilo, že my máme k tomu co říci a to je možná problém že SVČ možná myslí spíše na vyřešení a ne na celý ten proces řešení. Je to prostě dlouhý proces a my je prostě žádáme, aby přišli s tou správnou odpovědí. Děkujeme, říká pan předseda, budeme dodržovat harmonogram AFETu a budeme vás informovat po jejich rozhodnutí, které padnou ve výboru APED. Děkuji vám všem. Za minutku budeme mít in camera schůzku našich koordinátorů, takže přestávka jedna minuta.